Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Myslím si, že můžeme začít schůzi. Když dovolíte, nejprve mám pro vás několik sdělení. Nejprve k dispozici máte revidovaný návrh pořadu jednání od pátku konkrétně, pakliže nejsou námitky, bude návrh pořadu jednání přijat bez dalších změn. Děkuji. Zpráva z návštěvy Envy do FC 24. 25. září je zahrnuta ve vašich složkách. Dále eh, příští zasedání pracovní skupiny proběhne, proběhne zítra 13. října od 12.30 do 14.30 v místnosti A1G2. A tam bude spolu předsedat Glenis Vilmotová a pan Peterle který je spolupředsedou pracovní skupiny. Tlumočení je k dispozici ve 20 jazycích, kromě estonštiny, lotyštiny a gejlštiny a kromě estonštiny, gelštiny, lotyštiny a litevštiny v úterý. Jako obvykle složku máte k dispozici v aplikaci e-meeting a schůze bude přenášena na internetu. Doporučení koordinátorů byla rozeslána elektronicky, pakliže nejsou námitky, můžeme považovat za schválená. Pakliže nebudou žádné námitky e, do konce schůze, budou považovány za schválené i zápisy, konkrétně tedy zápis 26. května. Jdeme na e, první bod na pořadu jednání. Revize Evropské strategie pro diverzitu, přeskum v polovině období. Začnu tím, že dám slovo komisi. Je to pan Krespo, generální ředitel DG Environment. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne všem členům výboru Envy. Rád bych vám poděkoval za to, že jste mě pozvali na tuto schůzi, abych vám mohl představit nálezy komise, co se týká přeskumu v polovině období strategie EU pro biodiverzitu. Z osobního hlediska mi k tomu dovolte dodat, že je mi velkým potěšením být mezi vámi. Já jsem od 1. září novým generálním ředitelem DG Environment, takže jsem v nové funkci teprve měsíc. A vítám tuto příležitost diskutovat zde v parlamentu toto a mnoho dalších velice důležitých témat. A samozřejmě se těším na úzkou spolupráci i s vaším výborem. Rád bych svou prezentaci zahájil tím, že bych zdůraznil, jak důležitá byla silná podpora Evropského parlamentu v tomto ohledu, v této složce. Evropský parlament vždy vyjadřoval své obavy ohledně ztráty biodiverzity v Evropě a ohledně degradace ekosystému. Je velice důležité, aby i v příštích měsících a letech jsme v zastavování degradace biodiverzity na našem kontinentu pokračovaly. Komise 2. října před deseti dny vydala tuto konkrétní zprávu, která, jakožto zpráva o přeskumu v polovině období, říká, že jsme v polovině období. Jak víte, to období trvá až do roku 2020, ale nejsme v polovině, co se týká plnění našich cílů. Zatím jsme ještě nedosáhli toho, co chceme do roku 2020 dosáhnout biodiverzitu stále ztrácíme. Ztrácíme-li biodiverzitu, ztrácíme i zásadní službu pro společnost, zásadní službu pro udržitelnost hospodářství, pro plnění budoucích potřeb lidstva a to jak v Evropské unii, tak i na globální úrovni. Takže já vám zde dnes nemohu říct, že ta zpráva obsahuje nějaké dobré zprávy v tom smyslu, že o biodiverzitu už nepřicházíme, bohužel ten trend tu stále je. A jak uvádí komise, ten trend je to, co je důležité. Nicméně ta zpráva rovněž říká, a to je další důležité sdělení, že existují řešení. Je důležité nestrácet ze zřetele to, čeho jsme od roku 2011 dosáhli. Úspěšných příběhů vidíme kolem sebe mnoho, kdy země berou věci vážně, kdy regiony nebo místní komunity pracují s ostatními zúčastněnými stranami, je možné nalézt dobrá řešení. Pakliže máme řádné financování, dosahujeme i dobrých výsledků. Takže třetí závěr zprávy komise je, že cíle biodiverzity mohou být dosaženy do roku 2020, pokud se nám podaří s novým nasazením se více angažovat přímo v terénu. Jak víte, cílů, které revidujeme, je několik. Když dovolíte, stručně bych vám poskytl informace o jednotlivých z nich. První cíl. Plná implementace legislativy o přírodě. Zpráva říká, že síť Natura 2000 jsme v podstatě dokončili. Tato síť Natura 2000 je skvělá evropská iniciativa, která dále roste. V Evropě máme dnes více než 27 tisíc chráněných lokalit, které pokrývají 1 milion kilometrů čtverečních, což je 18 evropské pevniny. Na moři tak daleko ještě nejsme, máme 6% pokrytých a ještě potřebujeme trošku zabrat. Co se týká aktivit na konzervaci a obnovu, to vede k tomu, že se k nám do Evropy vrací některé emblematické druhy, jako například evropská vidra a nebo e, orel východní, což e, je jistě úspěch. Nicméně těchto úspěchů je stále příliš málo. Je potřeba navýšit aktivitu v této oblasti, abychom mohli zaznamenat jaksi výraznější dopad. Jaký je hlavní Eh, cíl do roku 2020 dokončit námořní síť Natury 2000 a za druhé zajistit efektivní řízení a financování podpory projektu Natura 2000. Jak všichni víte, momentálně probíhá tzv. fitness check ehm, evropské legislativy o přírodně, což je iniciativa, která poskytne dodatečné důkazy o tom, zda ta legislativa je vhodná ke svému účelu a pokud ne, co je s ní potřeba udělat, abychom dosáhli cílů, na které jsme mířili. Pak je zde druhý cíl, tedy zachování a obnovování ekosystému. Zde zaznamenáváme dobrý pokrok v oblasti politiky a zlepšování znalostí tím, že byla přijata strategie pro zelenou infrastrukturu a s tím, jak probíhá práce mapování ekosystému a jejich služeb. Abychom dosáhli praktických výsledků, národní a regionální rámce musí být plně implementovány a v tomto ohledu je před námi ještě velký kus práce, abychom tedy zastavili tu ztrátu biodiverzity. To znamená, že společně s parlamentem budeme do budoucna muset zvažovat možnosti, jak navázat na tento přeskum v polovině období. Pak je zde ještě třetí cíl, který bude vyžadovat další snahu, a to je zvyšování příspěvku do zemědělství a lesnictví abychom zachovávali a dále podporovali biodiverzitu. Reforma eh, společné zemědělské politiky v příštích letech chce zejména v rámci prvního pilíře tohoto dosáhnout. Nicméně je fakt, že se členským státům a jejich orgánům stále nechává velké množství flexibility. Bude proto potřeba se v rámci reform SZP zaměřit na to, zda by bylo možné nějakým způsobem zajistit, aby zemědělské a lesnické praktiky efektivně přispívaly k zachování a k ochraně biodiverzity. Co se týká eh, mořského prostředí, zde zaznamenáváme významný pokrok, zejména co se týká implementace politického rámce společné rybolovné politiky a jejího rámce a e, směrnice eh, o strategickém námořním rámci. Nicméně k pokroku dochází nerovným způsobem napříč EU. Jsou některé členské státy, které dosahují více úspěchu než jiné. A mořské prostředí i nadále je pod tlakem z různých stran. Nejdůležitější úkol mezi dneškem a rokem 2020 pro nás tak bude rozvinout a uplatnit řádný environmentální status v rámci směrnice pro um, námořní rámec, abychom zlepšili své znalosti o námořních ekosystémech a abychom do cílového data dosáhli udržitelných rybích, um, rybích stavů. Třetí cíl, invazivní cizí druhy. Jak víte, chystáme se na úrovni EU ještě před koncem roku přijmout první seznam takovýchto druhů v Unii. To neznamená, že ten problém vyřešíme. Další kritické stádium bude jeho implementace na úrovni členských států. A zde bude zejména důležité ratifikovat úmluvu o vyváženém používání vody, protože Těchto invazivních druhů k nám hodně přichází po moři a ratifikace této umluvy by byla velice důležitým správným krokem vpřed. Dále je zde jeden globální cíl. Jak víte, je potřeba, abychom zohlednili biodiverzitu z globálního hlediska, protože biodiverzita ovlivňuje celou planetu. A v té souvislosti bych rád zdůraznil, jak je důležité, aby Evropská unie a její členské státy skutečně byly těmi největšími dárci pro eh, pomoc na rozvoj biodiverzity na světě. K tomuto cíli už jsme učinili důležité kroky a teď se zaměřujeme na příčiny ztráty biodiverzity, včetně mimo jiné dopadu eh, evropské spotřeby, produkce a obchodu, přijímání nařízení o eh, řezivu, zaměřujeme se na legislativu pro lesy, její vymáhání a její důsledky pro obchod a zohledňujeme také ustanovení o ochraně biodiverzity v mezinárodních dohodách. Co je vše velice pozitivní, ale je zapotřebí zajistit, že takováto ustanovení budou implementována všemi stranami. Nestačí mít v nějaké obchodní dohodě ustanovení o biodiverzitě, když se pak ve finále jimi nikdo neřídí. Takže na závěr. K dispozici máte zprávu, budeme mít čas o ní diskutovat i zde v parlamentu. V oblasti politiky dochází k postupu, máme mnoho pozitivních zkušeností a já si myslím, že tak máme velice dobrý základ k tomu, abychom se posunuli směrem za našimi cíly. Nicméně rok 2020 už je skoro za dveřmi, máme už nějakých pět let. A cíle pro rok 2020 nesplníme, pokud nezačneme jednat daleko ambiciozně, daleko důrazněji, zejména v oblasti implementace. Jeden z klíčových aspektů pro komisi je zajistit, efektivní integraci této politiky s ostatními politikami. To je naprosto zásadní, protože nebude možné jenom pomocí environmentálních nástrojů tyto cíle splnit. Mám na mysli zejména zemědělství, lesnictví a námořní sektor. Je potřeba zajistit a mainstreamovat environmentální aspekty i do těchto politik. V roce 2012 tento parlament ve svém usnesení o strategii o biodiverzitě EU uvádí, že zachování biodiverzity je kolektivní výzvou, která by měla být řešena se závazky a za účasti celé řady stran. Rád bych vám řekl, že výsledky jsou velice pozitivní, co se týká důležitosti, jakou naši občané přisuzují biodiverzitě. Nejnovější eurobarometr ukazuje, že 9 z 10 Evropanů chce mít více informací o biodiverzitě a že 8 z 10 občanů považují biodiverzitu a její ztrátu za velice vážnou věc. Možná také víte, že v reakci na naše konzultace o tom fitness checku nám e, vynesla více než půl milionu reakcí, půl milionu podnětů ze strany občanů, co se týká této oblasti. Co se tím snažím říct? Chci říct, že budeme-li spolupracovat, vše je možné. Pakliže budeme pro- pracovat koherentněji se všemi zúčastněnými stranami napříč politikami a hospodářskými sektory. Navíc pokud budeme mít podporu ostatních institucí, tedy Evropského parlamentu a Evropské rady, bude skutečně možné našich závazků dostat. Nebude to snadné, bude to velká výzva, ale nemůžeme si dovolit i nadále ztrácet náš přírodní kapitál. Náš přírodní kapitál to není jen biodiverzita. Investování do přírodního kapitálu, investování do biodiverzity, to jsou ty nejlepší investice co do návratnosti, vůbec které nás napadají, protože znamenají přínos i pro budoucí generace, i pro naši planetu. A celou řadu sektorů takovéto investice mohou učinit konkurenceschopnými. Se zeleným růstem se pojí stále více pracovních míst, podobné to je s biodiverzitou, jako například ekoturistika nebo využívání jiných zdrojů takovým způsobem, který bude kompatibilní s biodiverzitou. Takže, na závěr, bych rád Evropský parlament požádal o podporu. Těšíme se na další diskuse. Jak víte, lucemburské předsednictví rady by k této zprávě o přeskumu v polovině období rádo dosáhlo určitých výsledků, určitých závěrů a my bychom rádi i ze strany Evropského parlamentu viděli velice silnou zprávu nebo alespoň usnesení o tomto přeskumu v polovině období tak, abychom my společně s podporou občanů, členských států a evropských institucí a všech ostatních zúčastněných stran mohli posílit naši strategii, abychom cíle pro biodiverzitu do roku 2020 skutečně splnili. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Teď má slovo pan zpravodaj Demesmaker, prosím. Thank you, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Budu pokračovat v nizozemštině. de tak nejdříve chci poděkovat zástupci komise. Chci mu poděkovat za všechny informace. Myslím si, že hodnocení ze strany komise je jednoznačné. a všeobecný stav přírody a biologická rozmanitost nás nadále znepokojují. Eh, v roce 2010 jsme propásli jeden termín, který byl důležitý a pokud se podíváme na rok 2020, tak to bude další termín a pokud ten promarníme, tak to bude katastrofa pro biodiverzitu, ale i pro naši ekonomiku protože jsme zatím ani nedosáhli poloviny těch cílů, eh, které jsme si stanovili. A pokud jde o cílená opatření, tak eh, ta musí přinést také efektivní výsledky. Tak to zpravidla bývá. Máme potenciál ke zlepšení, to víme také, a je docela dobře možné tyto stanovené cíle dosáhnout. Tam, kde evropská legislativa je aktivní, ukazuje se, že je účinná a doposud to tak bylo. Plně souhlasím s tím, byl jsem ve své době také vlámský poslanec a dokonce eh, v městské radě města, které odsud není daleko a vím, jak je pro územní, regionální eh, korporace velmi důležité mít biodiverzitu. Vím, kde je pro ně problematické realizovat eh, a implementovat zákony v této oblasti, jak přenést eh, význam biodiverzity do různých oblastí. Musíme neustále opakovat, že příroda a biologická diverzita je to argument, musíme ho opakovat, jsou důležité, je třeba je chránit a jsou to hodnoty per se, ale současně příroda a biologická diverzita mají také hospodářskou a společenskou roli. A pokud Evropa bude chytře se snažit dosáhnout inkluzivního hospodářského růstu, potom do toho patří také biologická diverzita. A tady mám několik konkrétních otázek na komisi. Zjišťujeme, že navzdory velmi jasnému socioekonomickému dopadu a investicím do přírody, přesto přeze všechno zjišťujeme, že eh, toto téma nemá stále politickou prioritu. I nadále je v konflikt je tu konflikt mezi životním prostředím a zemědělstvím. Životní prostředí versus průmysl. Mohl bych uvést celou řadu příkladů, ale to neudělám teď. Ale zjišťujeme teď ve Flandrech a je to možné číst dnes a denně v novinách, e, jsou tam konkrétní příklady. Jaké jsou důvody pro tento konflikt krátkodobých a dlouhodobých eh, pohledů? Co je toho příčinou? A chci se zeptat, jak to vypadá s veřejným míněním. Je to otázka obav o životní prostředí, ale pokud se podíváme na Evropu jako celek, tak eh, zjistíme, že celá řada lidí ten problém vidí jako problém, který je jim vzdálený, je daleko existuje, ale není u nich doma na dvorku, ve čtvrti, ve městě. Ehm, Natura 2000 Někteří neví, co to znamená, někteří neví, co to je, jako téma je to pro ně cizí. Neznáme, potřebujeme to téma více prosadit, biodiverzita, ehm, jsou lidé, kteří vůbec netuší, jaké výhody biodiverzita má a přináší a přitom je možné to dobře názorně vysvětlit. Jsou to řešení založená na takovémto přístupu a to by mohl být eh, další katalyzátor pro to, aby se změnilo povědomí lidí, politiků, kteří v této oblasti pracují. To znamená, co tu můžeme udělat politicky. Pak je tu vazba zdraví a biodiverzita. Uh, ne, nepotřebujeme udělat nějaké průzkumy v této oblasti, tak aby to téma biodiverzity bylo důležité. Pak tu máme ještě ten takzvaný fitness check. V minulých týdnech jsem četl různé dokumenty a vedl jsem rozhovory a zjistil jsem, že existuje konsenzus eh, z reakce věcí. Eh, pokud jde o přepracování směrnice, vím, že jsou tu určité obavy a obavy se týkají případných negativních dopadů. Důležité je, abychom posílili strategii biodiverzity. Pokud to bude delší období právní nejistoty, tak by to mělo negativní dopad. Um, udělali jsme konzultace a slyšeli jsme celou řadu reakcí. Uh, Komise, můžete nám tady do toho vnést trochu světla, abychom věděli, jakým směrem eh, jdou konzultace. A poslední otázka. Komise konstatuje, že je nutné, aby know-how a vědomosti v různých oborech a oblastech se zintenzivnily. A já se ptám, jak to vypadá s, tí, s takzvaným červeným seznamem. Chybí tady Eh, zjistila komise, že tento takzvaný červený seznam je eh, cený přínos a to je zatím vše. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní můžeme přejít ke stínovým zpravodajům. A začnu panem Lincem z EPP. Ja, <clears throat> vielen Dank. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych teď mohl opakovat eh, mnoho věcí z toho, co řekl můj předřečník zpravodaj, ale jasné je, že toto téma je velmi významné a myslím si, že všichni si neuvědomují zatím, co pro nás a pro náš život znamená biodiverzita, co znamená pro naši planetu. Myslím si, že je správné, abychom hovořili konkrétně a abychom dali jasný signál, eh, že eh, v prosinci skutečně eh, my jako Evropský parlament v době poloviny času, kdy budeme hodnotit, abychom zmínili svůj jasný názor. Je to otázka toho spojit to také s fitness checkem komise. Současně mám několik otázek na Evropskou komisi. Je jasné, že nejde ani tak o to, abychom měnili směrnice, ale v zásadě jde o to, aby implementace existujících směrnic v členských státech eh, probíhala lepším způsobem. Zatím mi není jasné, v jaké podobě a jaká opatření komise za tímto účelem zvažuje. To znamená, jak vidí komise svoji roli, pokud je o odpovědnost a zejména o dopady nebo vazby, které vyvodí z toho hodnocení v polovině doby ve vazbě na fitness check. Zatím není jasné, jak tyto dvě tyto dva paralelně probíhající procesy komise spojí. Důležité je také to, abychom hned od začátku nedávali černého Petra zemědělství, protože dobré přístupy pro společnou zemědělskou politiku toto vyžadují a nej, není možné, abychom od začátku jim dávali černého Petra, ale je třeba, abychom se na to podívali kriticky. Mám ještě jednu konkrétní otázku na komisi a sice, při realizaci, když zjistíme, že směrnice fungují, ale jsou tu vývoje například u živočišných druhů a jejich populací, eh, jak budeme reagovat, eh, pokud se o těchto populacích a těchto vývojích, těchto populacích na začátku eh, těch směrnic nevědělo. Je to například otázka bobra. Zda tady komise ví, jak na toto reagovat. Thank you. Děkuji. A nyní ko, má slovo mm, kolega Gyně Karen Karma. Děkuji za tu prezentaci. Spousta věcí už tu zazněla. Já myslím, že musíme dbát také na to, že cíle, kterých eh, jsme měli dosáhnout v polovině hodnocení, zatím ještě nedosáhli. To znamená, že strategie nefunguje. Existují příklady tam, kde jsme implementovali, tam, kde jsou dobré systémy, které jsou zavedeny do praxe, tam to funguje a na tom bychom měli stavět. Důležité pro mě je také výsledek eh, ankety Eurobarometru, protože je to v povaze člověka, že věci, které nezná, těch se bojí, to je jedna možnost, a nebo je ignoruje. A v odpovědích vidíme, že eh, četnost druhů, eh, biodiverzita, při konfrontaci s lidmi eh, si to lidé uvědomí, ale nemají konkrétní představu, takže si myslím, že je třeba, abychom tady působili intenzivněji a vysvětlili, jak důležité je chránit biodiverzitu a nebo také, jak na to věnovat peníze. Myslím si, že komise společně s členskými státy bude mít důležitý úkol, a to v tom, aby udělali osvětu pro Evropany, co jim osobně přinese to, když budeme podporovat a chránit biodiverzitu. Jaký je význam biodiverzity? Například ekologické služby. To jsou věci, které občané znají, které se jich týkají už dnes a ne až v budoucnosti, i když někdy eh, odpovědi z Eurobarometru ukazují, že je to něco, co s naší současnou existencí nesouvisí. Další problém v EU je podle mě v tom, že eh, hodně hovoříme o opatřeních a málo o cílích a když nespojím s opatřeními současně cíle, je jedno, jestli jsou to hodnoty emisí anebo opatření na zachování biodiverzity, pak občanům není jasné, o co nám jde. To znamená, že jim musíme ukázat, co znamená pro každého jednotlivce biodiverzita a diverzita druhů. Mám tu také několik otázek na komisi. Jedna se týká eh, regulatorní koherentnosti ztráta biodiverzity, ať je to v přírodě, anebo jak říkal můj předřečník v zemědělství, to zda dokážeme tuto situaci zastavit, závisí na tom, jak budeme postupovat. Ten problém je jasný. Ochrana biodiverzity by v podstatě byla průřezová otázka, ale v praxi není dostatečně integrované. Příklad, společná zemědělská politika. To vede k tomu, že na jedné straně ty, ten pokrok, kterého jsme prasně dosáhli, se na druhé straně zase anuluje. A jaké důsledky tady komise z této neuspokojivé situace současné vyvodí, jaká opatření, jaké kroky učiní pro ochranu biodiverzity, tak aby se tato téma dostalo trva, trva, trvale do dalších politik. Ochrana biodiverzity se často mylně vztahuje pouze na ochranu životního prostředí, přitom ale e, odpadá e, otázka četnosti e, živočišných druhů, rostlinných druhů a to všechno patří do pojmu biodiverzita. Podle FAO ve 20. století činností 75 rostlin a jejich diverzity se ztratilo. Když to řeknu zcela jednoduše, pokud necháme přírodu eh, na pokoji, tak eh, se nebude biodiverzita rozšířet, jaká opatření se plánují pro to, aby ta zemědělská biodiverzita byla užitečná, byla přínosná a jaká další opatření považujete za nejneléhavější, protože Eh, ta zpráva, která byla prezentovaná v březnu, týkala se osiva, je kontraproduktivní. To znamená, bude tady iniciována novelizace eh, této, eh, tohoto materiálu. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní pan Gerbrandy. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a já chci poděkovat panu generálnímu řediteli, že přišel a že nám zde představil eh, eh, revizi. Často, když dojde k vážné krizi eh, v Evropě, tak vždycky potom dojde k tomu, že se snaží předseda, vlá, předseda rady, předseda komise, šéfové vlád, všichni se zmobilizují a schonají se krize, jedná se, jedná se, schůzuje a takto se řeší krize. Dnes ale hovoříme o krizi biodiverzity. To je asi ta největší ze všech krizí a mm, v podstatě všechny ostatní krize budou, i ta ekonomická, budou pouze druhořadé proti, oproti této krizi biodiverzity a k tomu vedoucí představitelé mlčí. I e, tedy na úrovni státu, i na úrovni evropské se o tom mlčí. A buďme upřímní, to je největší krize, které čelíme my jako lidstvo a vůbec se nám nedaří ji zvládat správně, jak bychom měli. Když se podívám na tu průběžnou revizi, na ten dokument, tak vidíme, že všechna čísla jsou v červeném. Jedno ne, zatím, to je pořád v zelené barvě, a to se týká těch invazivních cizorodých druhů a důvod, proč to ještě není v červených číslech, protože ještě jsme se nedostali do fáze implementace. Velice často máme legislativu sice a potom se domníváme, že to všechno je akorát, že to stačí a necháme to na členských státech, ať to implementují. A když si přečteme tu revizi, tak zjistíme, že to je právě ten problém, že nedochází k implementaci, neprosazuje se. A v těch oblastech, kde dochází k implementaci, tak tam vidíme, že ty výsledky jsou hrozné. Často si stěžujeme na nedostatečné výsledky evropské legislativy a když se podíváme na ty všechny směrnice, ty, které se správně implementují, tak vidíme, že ty výsledky jsou neuvěřitelné. A tak to je. Máme zde tedy tu katastrofální revizi, její výsledky jsou katastrofální, máme zde ještě čtyři roky. Víme, že za ty čtyři roky nic nedosáhneme, pokud budeme pokračovat tak, jak to děláme a musíme poukázat prstem sice na členské státy, ano, ale co naše Evropská komise? Já jsem zklamán, když si přečtu tu zprávu o průběžné revizi, kde komise v podstatě se prezentovala jako velice politická komise a jako politický orgán, ale co se tam dočteme, to je eh, dokument takového hodnotícího orgánu. Je tam seznam věcí, které nefungují a potom si otočíte stránku a tam očekáváte, že naleznete řešení, tedy co pro to udělat, aby se to odstranilo a taková stránka tam chybí. Moje velká otázka na komisi zní, jak již řekl pan Linz, já se ptám, co s tím uděláte, komise jaké další kroky přijmete. Dáte to na program eh, mm, šéfu vlád? a nebo po, pořád se to bude řešit na úrovni expertní. Já bych očekával od se více kroků. Mám jednu velice konkrétní otázku a to je v souladu s řadou písemných otázek, které jsem předložil v posledních letech v posledních letech kvůli škrtům v rozpočtech jsme viděli, že došlo k velkým škrtům v rozpočtu na přírodu v jednotlivých státech. Zatím ne na evropské úrovni, ale ve člen, v členských státech došlo k obrovským škrtům. Já vím, v Nizozemsku, eh, tedy tam se to zkrátilo 60-70%. A já jsem několikrát se ptal, jaká je situace v jiných členských státech. A do posud odpověď od komise byla, že komise neví. Komise nemá vůbec ani potuchu o tom, jak si na tom stojí členské státy, pokud jde o tu finanční stránku eh, ochrany přírody. Moje konkrétní otázka zní, má Mm, komise po ruce již nějakou analýzu rozpočtu členských států, abychom vůbec věděli, zdali finančně eh, mm, jsme schopni eh, řádně implementovat legislativu a já se ptám, jaké další kroky komise hodlá přijmout, aby eh, byly splněny cíle roku 2020. Děkuji. Poslední řečník ze Stínových je paní Auken. Děkuji, paní předsedkyně. Já mohu doslova podepsat to, co řekl kolega Gebrandy. Zcela souhlasím. A i my zelení, my máme velké obavy, jsme velice zneklidněni. A teď potřebujeme již reálné kroky. Před pár týdny jsem se zúčastnila prezentace zprávy na výboru regionu a tam se prezentovaly ty dobré výsledky, mm, velice dobré výsledky uplatňování legislativy a mm, nic se neříkalo o tom, eh, kde komise nečiní. A já vím to i z výboru petičního, že opět, opět jste občané se obrací na parlament a stěžují si nad tím, že nerespektujeme vlastní předpisy a že je třeba s tím něco udělat. A i výbor regionu přijal usnesení, které se velice blíží mm, pozici zelených a dalších a to bylo tam přijato jednomyslně. Já myslím, že jeden hlas byl pouze, že se zdržel ve výbor regionu, tedy jednomyslně a teď se ptám, já jsem byla stínovou zpravodajkou, když jsme e, přijímali eh, ekologický program za irského předsednictví a tam velice jasně se stanoví závazek komise zajistit, že budeme mít legislativu, abychom mohli kontrolovat, co se děje. A teď se ptám komise, protože ona teď asi, jak to vypadá, komise považuje, eh, považuje přírodu za druhořadou a je to velice politická komise, ale velice špatná. A přece my jsme se nějak rozhodli v Evropské unii a komise musí respektovat rozhodnutí politiku. A, e, takže prosím, řekněte nám, hodláte e, splnit toto, anebo e, protože my jsme eh, apelovali na závazné předpisy, když jsme přijímali sedmý program a tam komise nám přislíbila, že ano, že tady dojde k skutečnému pokroku. Možná, že asi se nepodaří splnit cíle v roce 2020, ale bylo by dobré aspoň vidět, že se věci zlepšují. Takže komise s tím něco dělá. Děkuji, kolegyně. Já bych velice rád kdybychom dodržovali řečnickou dobu, protože program máme nabitý. Další řečník je pan Petrle. Spodu Kalichy. Děkuji. Chtěl bych říci, že v minulosti byl kolega zodpovědný za letadla, takže tento, tuto oblast může sledovat z ptačího pohledu. Chci poděkovat za ambiciozní cíle. Pokud je o různost druhů, tu chceme zachovat. To je náš cíl. Tato oblast nemá dostatečnou dynamiku, ale sdílíme cíle až do roku 2020. Je důležité, abychom se zabývali mizejícími druhy, ale musíme se zabývat také znečišťováním životního prostředí, protože to je důvod eh, proto, že eh, živočišné druhy a rostlinné druhy nejsou dostatečně odolné. Potřebujeme toto. Musíme se vypořádat se změnou paradigmatu a potřebujeme trvale udržitelný růst. Já se zabývám chovem včel a zabýval jsem, zmiňoval jsem to už několikrát. Všichni aktéři musí v této oblasti spolupracovat, protože Nestačí, aby spolupracovali jenom chovatelé včel. Eh, musíme mít eh, strategii pro celý sektor, ne jenom pro specifické části. Musíme všechny tyto strategie propojit, eh, ať je to doprava, energetika, životní prostředí, zejména vývoj v oblasti energetiky, když eh, jde jiným cíl eh, směrem než tím, který je vhodný pro ostatní. Chci se zeptat, jaké možnosti vidíte v této strategické oblasti? Thank you. Děkuji. Pan Chytama, další. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat komisi za prezentaci a viděl jsem i ty závěry a jeden z hlavních závěrů je, že členské státy by měly e, implementovat legislativu o biodiverzitě a s tím je spojena moje otázka. Já si myslím, že, že mezi členskými státy jsou velké rozdíly. Možná byste to mohli vysvětlit víc. A nedochází náhodou k narušení hospodářské soutěže, jsou zde rovné podmínky a když ne, jak to vyřešit? Za druhé, Určitě technika, technologie by mohly sehrát velkou roli při plnění cílů biodiverzity, inovace, výzkum, rozvoj a podobné koncepce. Můžete nám vysvětlit, pokud skutečně komise tam vidí potenciál, tak jak by chtěla implementovat eh, mm, více tuto koncepci inovace. A za třetí, ano, například Máme zde celou řadu opatření, třeba když diskutujete o GAP, tak lidé musí vyplňovat formuláře a poté se to mm, mm, odvodí tedy greening, mm, jak dochází k tomu ozelenění. Ale možná by bylo lepší specifikovat to a spíše odměňovat zemědělce za, eh, to, eh, za jejich výkonnost, za jejich pozitivní výsledky. To znamená, aby ta politika se orientovala na výsledky, výstupy. Děkuji. Paní Maďo. Bohužel bez mikrofonu. Děkuji, paní předsedkyně. Zazněla tu už celá řada věcí a já chci poděkovat za tuto mezisprávu, ale i tak se necítím dobře a myslím ostatní také ne, protože nejsme tak daleko, jak bychom v otázce biodiverzity měli být. Krása a různorodost přírody je věc, které si váží všichni lidé v Evropské unii a člověk nemyslí každý den na to, že bychom o tu biodiverzitu mohli přijít a e, je nutné uvědomit si, že proto něco musíme něco udělat a také to něco stojí. Mám konkrétní bod. Padla tu otázka, jaké politické oblasti jsou vhodné k tomu, aby přispěli svým dílem a myslím si, že zemědělství by tady mohlo přispět větším dílem. Mě stále ještě zlobí, že termín pro změnu eh, ploch, které zůstávají eh, ležet ladem, eh, není hotový. A to znamená, že náhle v podstatě likvidujeme biodiverzitu, která vznikla. A proto se také ptám, co můžeme v oblasti zemědělství udělat eh, víc, abychom povzbudili rolníky, aby přispěli k tomu. Oni jsou ochotni a rádi to udělají, ale potom samozřejmě jsou konfrontováni požadavky, které znamenají eh, konec změny eh, nebo změna koncem května. To je pro ně obtížné. Thank you. Uh, na... Děkuji. A další Paní Donano. Euh, la présidente, euh, merci également. Paní předsedkyně, já chci poděkovat panu generálnímu řediteli za prezentaci. Já bych eh, nejprve se zmínila o metodice a o tom, jak uvažuje komise. To znamená, komise vyhovuje náklady na eh, to, když eh, nebudeme mít legislativu, ale to je spíše fikce, to se neopírá o vědecké důkazy. Zpráva komise také i poukazuje na nere, nerealizované eh, cíle a na eh, selhání těch eh, lokálních aktivit. Takže první otázka. Komise má po ruce další podklady a bude mít další podklady poté ex post. Buďme upřímní, lokální projekty by byly úspěšné mm, a to eh, je podmíněno eh, evropskou strategií a to není pouze podmíněno klimatem. Lokální úrovně musí být vlastně takovým místem, kde se budou realizovat ty strategie, strategie které půjdou z Evropy. Například eh, a réduit les populations de poissons d'eau douce en étant érigées. Un plan européen. například tedy se Evropská komise se snažila eh, stáhnout eh, určité tedy druhy ze seznamu chráněných eh, ryb, ale ukázalo se, že to je selháním lokální úrovní. Potom, pokud jde o exotické druhy, které jsou invazivní v Evropě, tak tam jejich vymícení znamená, že se přijmou i určitá fitosanitární opatření ale ta tendence je spíše zakázat úplně tyto metody, fitosanitární metody. Takže to je první takový rozpor, tady to je v rozporu. A třetí otázka, jaký postoj komise eh, můžeme očekávat v této věci. Druhý rozpor, určitě ty mm, smlouvy o volném obchodu mají ekologické klauzule, ale intenzifikace globálního obchodu je hlavním eh, eh, nástrojem právě pro šíření těchto invazivních exotických druhů. Potom bych chtěla i zde mm, hovořit o opilování, přirozeném opilování. My naše skupina prostřednictvím Silví Godin. My jsme předložili návrh usnesení proti e, sulfoaxoru, o tom se bude diskutovat zítra, su, sulfoxafor, a takže já bych velice ráda, aby toto se vzalo do úvahy právě v tom řetězci nástrojů boje proti ztráty biodiverzity. Děkuji. Další řečník pan Florence. Zaznělo to už spousta věcí a já mohu než podpořit většinu z nich eh, kolega Gebrandy. Říkal, když prolistujeme ten materiál, tak zjistíme, že téměř, nik, že téměř nikde není pokrok, takže se musíme ptát, proč. A v mé zemi taky není všechno bez vady. Určitě ne. A bohužel se musím vrátit eh, k tomu, co jsem už říkal. Členské státy si dělají, co chtějí. Věřte mi to. Takže já bych ani nechtěl být členem komise, protože komise přesně ví, když začne jednat s námi v radě a vytvoří tam určitý prostor, tak je to vždycky únikový prostor. A to jsou noční jednání. Uvedu příklady, jak jsem zjistil v eh, o čem diskutovat. Když řekneme, že zemědělci, kteří pěstují obilí, nebudou používat chemikálie, tak to bude cleaning, ale to už my děláme 40 let. A naše životní prostředí z toho nemá nic, naopak. Škodilo mu to. Když řekneme, že by to poskytlo určitý dopad na biodiverzitu, tak to poloviny srpna bude naše pracně vypěstovaná biodiverzita na polích mrtvá. Musíme začít daleko dřív. Tohle je jeden z příkladů, ale všiml jsem si, všichni kolegové říkali, milá komise, udělejte, udělej návrh. To řekli všichni, ale komise to jistě udělá, ale k čemu to bude? Bylo tady už 20 návrhů a členské státy se nezapojily. Já si myslím, možná, že požadujeme často moc, ale když jsou volby a já lidem vysvětluju, co je biodiverzita, tak spousta lidí tam říká, a říká, ptá se mě, co to je. Já se snažím vysvětlit, co je to přírodní kapitál. Ne, že bych na tom byl lépe ve výsledku. Je to otázka Evropy. Já to říkám i jako konvenční zemědělec. Já nejsem biozemědělec, nebudu biozemědělec, ale přesto je tu problém povědomí toho, co je co. A je to věc, kterou si musíme uvědomit a takové termíny jako eh, to, co projednáváme dnes, bychom měli projednávat se zemědělstvím. Eh, teď eh, přeskočím Eh, už 25 let eh, se říká, si myslíme jeden o druhém, že jsme se zbláznili, ale musíme najít eh, nějaký střed, kde se sejdeme. Máme teď to děcko, kterému říkáme greening. Porodili jsme ho, teď ho musíme vychovat a já mohu jenom povzbudit komisi, aby v této výchově zvolila správná opatření. Všiml jsem si, že e, v blízko vedle Belgie je tu celá řada dalších zemí i Německo, které mají deficity, takže velký otazník, zda potřebujeme další zákony, možná, že bychom měli více kontrolovat, ale daleko důležitější bude, abychom pozvali naše ministry zemědělství a životního prostředí a vyptali se jich, jakou mají představu o dalším vývoji. Protože věřte mi, že se jinak dostaneme vždycky do slepé uličky, protože to povědomí u nás doma, na naší vesnici a u vás, to bude podobné. Je to velmi obtížný úkol, abychom tu osvětu posunuli dál, ale to je jediná cesta podle mě. Byl bych rád, kdybych neměl pravdu, kdybych se mýlil. Obávám se, že ne. Thank you. Our last speaker. Děkuji a poslední řečník je pan Torvalds. Děkuji, paní předsedkyně. Velice stručně a jasně pohovořím. Přečetl jsem si eh, včera večer tento dokument a moje první reakce je tedy, to jsou pouze makročísla, která se dočteme ve zprávě. A makročísla nám moc nepomohou. Nikam to nevede. Poněvadž neřekne nám, kdo je na tom špatně, kdo nesplnil, co měl. A mm, takže to je eh, takový recept, že na všechny použít stejný metr a nakonec nikdo na tom nebude lépe a hůře, tak já mě zajímá, kdo splnil, co měl, kdo ne a když ne, tak proč. Když se podíváte na legislativu Natura 2000, tak to mm, eh, je všechno eh, implementováno prostřednictvím vnitrostátních předpisů. Ale ta čísla, která máme, jsou makročísla, to vypadá dobře, to špatně, ale nic nám to moc neřekne. Děkuji, děkuji. Řada otázek na komisi. Pane Krespo, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a já bych chtěl poděkovat na začátku všem členům výboru, kteří zde přednesli řadu otázek. Pokusím se Eh, odpovědět co nejlépe, ale jsem pouze měsíc ve funkci, takže prosím, buďte schovývaví, pokud nedostanete všechny odpovědi a pokud eh, bude, eh, pokud bude možné, tak rád bilaterálně s vámi projednám. Ve většině, z většiny příspěvků a otázek vidím takovou nespokojenost. Vy říkáte, my jsme si přečetli zprávu, ale kde jsou řešení? Přečetli jsme si zprávu, jsou tady problémy s biodiverzitou, ale co navrhujete? Vidíme, že ten pokrok je malý, ale co s tím komise udělá? My jsme si přečetli zprávu, ale vidíme, že věci nefungují, jak mají. A já si myslím, že frustrace, mm, kterou zde vyjádřila řada členů, nám ukazuje, že za tou zprávou mm, jsou velké obavy, jak řada z vás zmínila, mm, tedy jak skutečně ochránit biodiverzitu. Pan Gerbrandy to řekl velice jednoznačně a použil krásný příklad. To e, není jedna z řada krizí, kterou máme v Evropě. Ne, to je krize planety. A proto je to tak důležité. Je třeba, abychom mm, splnili, co máme. Za druhé, chci připomenout e, ty podmínky, protože já chápu eh, poznámky členů parlamentu, ale jaké jsou podmínky? Za prvé, chci vás ujistit v tom smyslu, že my zde máme ten sedmý rámcový akční program, což je unikátní program, protože byl dohodnut všemi institucemi a byl přijat v rámci spolurozhodování a máme tam velice významné cíle, a všichni jsme se zavázali, že tento program budeme plnit. Máme strategii, strategii biodiverzity, která byla přijata v březnu 2010. Přijala ji Evropská rada. Tady reaguji na pana Kerbrandyho. To není tak, že bychom, u, u, že bychom tedy jaksi e, se snažili utíkat od odpovědnosti. Ne, tady ta strategie přišla z nejvyšších míst. A máme jeden obecný cíl, to znamená do roku 2020, a máme šest cílů, eh, o kterých musíme sepisovat zprávy. A co děláme teď? Já jsem to řekl v úvodu. Nyní eh, poskytujeme mm, částečné informace o tom, jak jsme na tom. To znamená fakta, faktografické informace, jak se plní jednotlivé cíle. Je tady pokrok nebo ne? Blížíme se cílu nebo ne? Co se dě, jak je to s implementací programu, tedy přírodních programů, ptactvo, ryby a tak dále. Takže my schromažďujeme fakta a fakta potom předložíme vám, tedy Evropskému parlamentu, a radě, a poněvadž my jsme politická komise, my nechceme Hm, to nějak schovávat ve zprávě. Ne, chceme na to poukázat, eh, protože to bude na vás. A já očekávám, že až uvidíte tato fakta, tak také jako parlament budete reagovat politicky. I rada bude reagovat politicky. Takže instituce budou moci eh, se k tomu nějak postavit a říct, si, jsme na správné cestě nebo ne a poté musí nastoupit politická diskuze o opatřeních ale dnes vám pouze předkládáme fakta. Jak jsem říkal, ta fakta jsou jasná. Vidíme, že je třeba udělat ještě hodně a někteří z vás zmínili, že někdy jaksi je to makroekonomické, makroekonomická úroveň. Proč? Protože i ty cíle Eh, jsou makroekonomické jako všech šest cílů, to znamená celková ztráta na biodiverzitě, takže to je na makroúrovni stanoveno. A e, signál je jasný, musíme tedy především dbát na implementaci a vynucování pravidel. A tady v tom je potíž. Eh, ze zprávy vyplývá, že Eh, opatření se plní úspěšně, pokud, eh, to, pokud ta opatření podporují a angažují se lokální, regionální, tedy nižší úrovně. Eh, já například tedy v jsou to tedy opatření eh, typická tedy, kdy, eh, se, eh, kdy jsme, jsme vytvořili 40 takových tras v horách, kdy jsme, snažíme mm, potom tam dělat reklamu, publicitu progr- tomuto programu a takže to je důležité, jsou ty regionální, lokální projekty. Musíme zajistit, aby biodiverzita se stala průřezovým tématem pro všechny ostatní politiky, to řekl jasně pan Demesmacher také musíme i zdůraznit to, že biodiverzita je i ekonomicky důležitá. To není pouze otázka přírody, ale i je to důležité z pohledu sociálně-ekonomického. Takže a mm, s těmito fakty mohu odpovědět na řadu otázek. Pan Demesmaker říkal, zále komise si myslí, že již to není politická priorita. Ne, já si myslím, že to je důležitá politická priorita, to pořád platí, proto vyhotovujeme zprávy a proto doufáme, že dojde k politické reakci jak z parlamentu, tak z rady a že se s tím bude něco dělat. Pan Dennis Makar také říkal, jak dělat větší osvětu, zdali komise by neměla dělat více. Veřejnost si nemyslí, že by to byla její odpovědnost. Já si myslím, že máme tady řadu hezkých příkladů, které lze používat a to uděláme společně s parlamentem, ukazovat tedy ty projekty, které se povedly a mm, to není pouze úkol komise, tady musíme spolupracovat s parlamentem, protože vy máte vaše voliče a musíme pracovat s členskými státy, s výborem regionu a musíme tedy e, zvyšovat osvětu a povědomí. Právě proto mm, mm, mm, se musí na tu e, zprávu reagovat politicky a proto spolupracujeme s Eurobarometrem, který nám říká, že většina občanů se domnívá, že to je vážné téma. Řada občanů říká, že je to i jejich odpovědnost, a e, říkají, že ale potřebují více informací, tedy osvěta je nutná. Také, jak řekl pan Demesmaker, také musíme propojit e, veřejné zdraví a biodiverzitu. A pan eh, Linz také to říká, jak propojit toto i s tím takzvaným fitness check. Já myslím, že výsledky fitness check, ty výsledky připomínkového řízení jsou důležité vy se ptáte, můžete nám o tom něco říci, když eh, hodnotíme, a tady chci poděkovat kolegům, kteří eh, analyzovali eh, těch 550 tisíc odpovědí na fitness check a budeme zcela transparentně sdílet Eh, a výsledky, a to 20. listopadu, kdy vás zvu 20. listopadu, abyste se zúčastnili slyšení, které uspořádáme se všemi, se všemi dotčenými organizacemi a tam se podělíme o výsledky analýzy. A až budeme mít tu analýzu, tak se zamyslíme, je třeba posílit legislativu, eh, novelizovat, anebo je to otázka aplikace eh, legislativy. Je tedy potřebujeme více pravidel, anebo je problém s implementací. V této fázi vám nemohu říct, jaký bude výsledek, protože to všechno uděláme transparentně a nechci nějak anticipovat výsledek. Potom i ty červené seznamy replisty. To je mm, hlavní prvek pro hodnocení a komise zlepšuje tyto eh, červené seznamy. A, mm, takže rozšiřujeme i jejich eh, rámec. Pan Lims také hovořil o významu biodiverzity, že potřebujeme Eh, silný časový rámec a závěry. On říká, eh, ptal se zdali, jde o to novelizovat směrnici, nebo se to týká implementace. Mohu, potvrdit, že problém je hlavně s implementací. A potom se ptá, o jakých opatřeních můžeme jednat. Já bych zmínil některá z nich, to vyplynulo z dalších otázek. Je třeba se podívat na regionální, lokální opatření, na financování a také v některých případech musíme i zahájit právní kroky, jak to komise dělá. Není to to nejlepší řešení, ale pokud členský stát neplní legislativu, a tak je třeba přijmout právní kroky a musíme, a my plánujeme teď iniciativu, která se týká environmentální eh, revize implementace a to také bude obsahovat i tu stránku osvěty. Paní Karen Dembach se ptala na finanční nástroje. To je klíčové. Tady nejde pouze o implementaci, o legislativu, ale co můžeme udělat, abychom i finančně podporovali členské státy, především regiony. A tady máme dva důležité zdroje, které bych chtěl zmínit, protože program LIFE, ano, ten existuje, ale ty zdroje tam jsou malé, když lze z toho financovat určité projekty. Potom regionální fondy a e, společnou zemědělskou politiku máme. A je pravda, že e, společná zemědělská politika, tak tam i došlo k určitému pokroku o zelenění třetího pilíře, ale to závisí na národních orgánech, mají velkou míru eh, úvahy, mohou tedy rozhodnout, kam rozšířit to financování těchto opatření biodiverzity a i až se bude revidovat CAP, eh, společná zemědělská politika, tak uvidíme, zdáli i Eh, praktiky v zemědělství a v lesnictví budou schopny přispět k lepší biodiverzitě, především v oblastech intenzivního hospodaření. Paní Karenbach se také ptá, ptala na regulační konsistentnost, jak zajistit, že i toto téma se stane eh, průřezové, všeobecné v eh, zemědělské politice a až tedy členské státy si budou moci volit v rámci zemědělské politiky, takže půjdou spíše tímto pilířem. Potom se ptala e, na tu otázku návrhu, který se týká osiv. Tady budu opatrný, protože já nevím, tady my můžeme zvrátit e, návrh přijatý kolegiem, ale e, jenom bych řekl, že aktivně jsme se zapojili pro to, aby genetická diverzita také měla své místo ale vím, že je, pokud jde o tuto agendu, tak to je v kompetenci DG Sanko, ale určitě to přednesu kolegům. Dále otázka, pan Gerbrandy. Tak ten, jak jsem řekl, zmínil to, že biodiverzita eh, je v krizi, vážné krizi, poukázal na implementaci a říká, co s tím uděláte, jaké jsou další kroky. Musím říci, že tato zpráva je pouze eh, jaksi eh, prvním faktografickým dokumentem, který bude poskytnut politickým institucím. To je pouze faktografický obrázek a mm, u každého z cílu musíme zúraznit, v čem je problém, když říkáme třeba, že Eh, v programu Natura 2000. Tam jsme viděli pro, program, ale je třeba ještě posílit legislativu, která se týká ryb eh, v rámci Natury 2000 a tam chceme po členských státech, aby vyvinuli větší úsilí, aby eh, efektivněji hm, hospodařili, ukládali větší sankce, potom i ty invazivní cizorové druhy a tak dále, tam zmiňujeme. Já Eh, souhlasím s tím, že ty výsledky nejsou zrovna povzbudivé. To musíme si říct upřímně. Ale teď na základě těchto podkladů, důkazů, musíme diskutovat s parlamentem, s radou o tom, zdali bychom společně mohli přijmout nějaký akční plán či opatření. Pokud bychom se měli zaměřit na implementaci, tak jak jaké by byly ty klíčové oblasti, jaká opatření by byl schopen parlament podpořit. Jak zajistit to, že tato politika se stane průřezovou pro všechny oblasti, horizontální, jak zlepšovat povědomí, jakými kroky, jak zapojit všechny aktéry, protože to není pouze téma pro politiky, ale i pro občany, pro zemědělce, myslivce, lokální úrovně a tak dále. Takže to je velice důležité. Také i s ním souhlasím. On se ptá, tady máme nějakou analýzy o národních rozpočtech. Tady nemáme dostatečné informace o e, e, rozpočtech. Moji kolegové teď pracují na tom, že e, dělají takovou inventuru, ale to tady nemáme dostatek informací. Určitě si myslím, že má pravdu, že je třeba přijmout odvážnější kroky a spolu s dalšími institucemi Eh, chovat se odvážněji. Paní Auken kritizovala to, že nejsme dostatečně političtí, já myslím, na to jsem již odpověděl, ale jsme připraveni. Jsme připraveni. Pokud máte dobré nápady, jak pokračovat vpřed, a pokud eh, z parlamentu vzejde dohoda a dojde ke koncensu s členskými státy, tak to uděláme. Protože musím říct si, ano, musíme udělat pokrok eh, s tím sedmým programem a protože na tom se všechny instituce dohodly. Chci poděkovat panu Peterlemu. On také ví, jaký je to problém, protože my jsme pracovali na oblasti letectví, takže on ví, že i urbanizace je také velký problém. On hovořil o několika leté strategii, eh, víceletá strategie, ale nejenom víceletá, ale musí to být strategie, která zapojí více aktérů. Pan Winterman říkal, správně. Jaká je situace? Už v členských státech máme dostatek informací, abychom věděli, jak jsou na tom a zdali respektují pravidla. Já myslím, že tady musíme ještě na tom pracovat, protože cíle máme stanoveny podle jednotlivých sektorů, máme obecné informace, ale teď musíme jít do detailu. A to, co on řekl, to je důležité. Musíme teď si, se podívat na to z toho pohledu, které členské státy si vedou dobře, jsou ukázněné a které ne. On také se ptal na roli techniky a technologie. Já si myslím, že by implicitně jste již si odpověděl. Inovace. Inovace. Eh, třeba eh, v lesnictví, hm, potom inovaci, vidíme i v dalších řešeních, ekoturistika, ekoinovace a tak dále. A to platí i pro ten přírodní kapitál a i máme určitě dobré zkušenosti, o které členské státy se mohou mezi sebou podělit. Společná zemědělská politika. Vy jste hovořil o možnosti, eh, aby naše politika eh, se eh, opírala o výsledky. Ano, ta příležitost bude ještě v rámci revize. A ještě k tomu, co řekl pan Florence. To je také i otázka spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty. Ještě paní Melier, ta zdůrazňovala hodnotu přírody, ano, s tím já souhlasím. A paní Dornano, tý se nelíbila metodika, naše metodika, e, analýza ex post. Ona říká, jak komise může sladit všechny ty lokální prvky. To je důležité, abychom spolupracovali s lokálními úrovněmi a to není pouze evropské řešení, ne. Zpráva nám ukazuje, že pokud přesvědčíme lidi v konkrétních místech, tak tam ty výsledky biodiverzity jsou lepší. Ona se ptá, zda používáme všechny nástroje. Já myslím, že ano, musíme používat. A určitě i z diskuse vyplynou eh, další možnosti. Pan Florence zdůraznil odpovědnost členských států a spolupráci s výborem pro zemědělství a pan Talvart, Tonvald hovořil o, mik, o tom, že máme makročísla. Ano, to jsou ale čísla, o kterých rozhodla Evropská rada. Závěrem bych řekl, děkuji. Já myslím, že to mm, pro mě byla velice užitečná diskuse v prvním měsíci, kdy jsem ve funkci. Užitečné takto živě si s vámi vyměnit názory a určitě Eh, budeme se vašimi připomínkami zabývat a pokud parlament bude eh, mít eh, silný, silný postoj k tomuto tématu a i mm, pokud z Lucemburku z Rady zajdou silné závěry, tak budeme schopni zvyšovat povědomí a osvětu a tady bych řekl, parlamentu. Eh, komise to nemůže udělat sama. Zvyšovat povědomí a osvětu občanů, tady je velká role na vás, protože vy jste zvoleni občany. A je důležité, aby v příštích měsících, abychom byli schopni vysílat tyto signály, přesvědčovat, dělat osvětu, aby lidé věděli, že když budeme investovat do biodiverzity, tak to je nejlepší investice pro planetu a pro budoucí generace. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Obávám se, že máme obrovské spoždění a tím pádem musíme přejít na další téma. Ještě předtím, eh, jaký je harmonogram? Termín pro pozměňovací návrhy je 16. listopadu. A teď, pokud jsme všichni připraveni, se dostáváme k té části veřejného slyšení, na téma investice do přírody a biodiverzity, výzvy a příležitosti. A na úvod dostane slovo pan zpravodaj Demesmacher. Laat mij toe om dan heel kort te zijn, omdat we eh, achterlopen op. Jak už tady bylo řečeno, máme zkus, takže jako zpravodaj eh, k této zprávě jsem v podstatě spokojen. Byli jsme sice v časovém tlaku, ale i tak se nám podařilo, abychom zorganizovali toto dnešní veřejné slyšení. A jsem přesvědčen o, to, že, o tom, že experti, které tu dnes uslyšíme, budou zdrojem inspirace a pro zprávu, na které pracujeme a kterou chceme také dovést ke zdárnému konci, budou inspirací. My jsme diskutovali, slyšeli jsme komisi a já bych chtěl požádat experty, aby zaujali svá místa a jsme velmi zvědavi na to, co nám dnes eh, dají. Eh, lopen Ano, jak už bylo řečeno, jsme skutečně v časovém tlaku. Uh, exactly. So, uh, yes, uh... Ano, to bylo velmi jasné. Takže teď dostane slovo pan Roby Buer. Máte slovo jako zpravodaj výboru regionu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážené dámy a pánové chci poděkovat, že jako zpravodaj eh, výboru regionů mám příležitost krátce promluvit. 21. Eh, září jsme schválili své stanovisko k fitness checku a to jednomyslně. Poslední eh, bylo, šlo o stanovisko, které bylo vypracované k biodiverzitě. Eh, kopie máte k dispozici. Pokud je o hodnocení v polovině doby, tak eh, to ukazuje, že jsme bohužel stále ještě příliš vzdáleni cílům eh, biodiverzity. Ale na druhé straně tady eh, máme situaci, která ukazuje, že se investovalo mnoho a to i navzdory relativně skromným subvenčním programům. E, jako zástupce výboru regionů bych chtěl apelovat na to, abychom pracovali na rozvoji této strategie. Členské státy a Evropská unie musí intenzivně spolupracovat s těmi, kteří zodpovídají za realizaci, musí je podpořit. To jsou regiony, obce a města. Zní to samozřejmě, ale bohužel to tak samozřejmé není. Výbor regionů k tomu eh, udělal celou řadu příkladů a doporučení. Za druhé, obě směrnice na ochranu životního prostředí jsou pro regionální eh, orgány velmi důležité pro zachování eh, druhů. Jde o to, abychom pomohli regionům a městům, abychom jim dali čas, aby potenciál, který mají, lépe využili. A velmi důležité je také to, abychom informovali, abychom dělali osvětu eh, směrem k veřejnosti. Třetí bod. V rámci sítě Natura 2000 vidíme první úspěchy, ale potřebujeme ještě daleko větší ochranu přírody nad rámec Natura 2000. Je to otázka dalšího, další podpory, dalšího rozvoje, včetně eh, celoevropské sítě zelené infrastruktury a potřebujeme evropský závazný rámec pokud je o služby v oblasti eh, ekologie a životního prostředí, Musíme také plnit své závazky. Na lokální úrovni se stále více daří spolupracovat, ale evropská zemědělská politika, pokud je o přímé platby a venko, rozvoj venkova, tam je třeba určité věci zlepšit, protože je to založeno na předpokladech, které se nepotvrdily, alespoň eh, v období hodnocení v polovině doby. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Teď výzvy při implementaci strategie o biodiverzitě EU. Má slovo ředitel Mezinárodní unie pro konzervaci přírody Lupas. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za pozvání IUCN ve věci této zprávy v polovině období. Zejména v kontextu toho, že nevím, jestli víte, že IUCN je unie vládních a nevládních členů a v Evropské unii máme více než 500 expertů, kteří nám poskytují znalosti, které pak dále užíváme. A jsme také globální organizace. A já bych rád začal tím, že se podíváme na tu globální perspektivu IUCN a některé varující trendy, které konstatujeme na globální úrovni, co se týká snah EU. Ty mohou mít totiž dopad i na celou globální debatu. Některé ambice klesají, nebo respektive nezrychlují tak rychle, jak je to třeba, a tato zpráva je toho jasným důkazem. Další paradox je ten samotný eurobarometr, který byl proveden v EU, kde 99, nebo a nevím, mě se nechce říct 100%, ale 99% lidí v Evropě mají pocit, že toto je důležité. Nicméně to se nijak neukazuje v tom, jak hlasují, protože je evidentní, že politici to zatím neprioritizovali tak, jak by měli. Takže tady v této místnosti se všichni shodneme, že příroda je naprosto zásadní pro zdraví a blahobyt, má vlastně hodnotu sama pro sebe. Ale jde o to přesvědčit lidi, kteří v této místnosti nejsou. To je ta velká výzva. Chci zopakovat to, co zmínil Franc, že Združení výboru Agri a Envy by bylo skutečně vhodné. Také chceme zdůraznit, že zde nejde pouze o problémy, jde také o příležitosti. Zmínil to pan zpravodaj, že je potřeba se na toto podívat z hlediska možných řešení, nejenom z hlediska toho problému, z hlediska nákladů. Mnoho výzev pro naši společnost lze vyřešit eh, zachováním a, a restaurací přírody a jejich eh, funkcí a ekosystému. My v IUCN jsme tomuto už před deseti let říkali nature-based solutions, tedy řešení založená na přírodě a je dobře, že se o to konečně lidé začínají zajímat, protože se zde jasně identifikují potřeby lepší ochrany, lepší restaurace a více jak si obnovy. V roce 2010 eh, si eh, Evropská unie stanovila cíl, který už v tom samém roce nesplnila. To děláme velmi často. A tento přeskum v polovině období jasně ukazuje, že nejsme ani z poloviny tak daleko, jak bychom chtěli být. Je potřeba poukázat na to dobré. Určitého pokroku se dost, do, dosáhlo, biodiverzita by bez této strategie, bez tohoto nařízení byla daleko na horší úrovni, zpomalili jsme její ztrátu, ale stále je varující podívat se na ta konkrétní čísla, například na ta čísla IUCN, které sbíráme na mnoha úrovních, eh, eh, mimo jiné na úrovni EU. Zde to hodnocení červené listení druhů říká, že napříč všemi taxonomickými skupinami dochází k navyšování rizikovosti. V podstatě 25% všech druhů v Evropě je ve stavu ohroženo vyhynutím. Takže nezapomínejme na to, že tyto zákony přírody jsou nevratné. To znamená, Biodiverzita, když o ní přijdete, tak jste o ní přišli. A nelze ji obnovit jako ekosystémy. Co se týká eh, konkrétních hrozeb, eh, jenom abych to řekl úplně jasně, je to v té zprávě. Takže nesprávné využívání půdy, intensifikace, fragmentace, přílišné využívání moří a lesů, destrukce vodních těles, invazivní, eh, invazivní, invazivní druhy a kromě toho zde máme ještě klimatické změny, které vyostřují všechny tyto problémy. Takže, jak jsem řekl, to jsou ty tlaky, které jsem chtěl zmínit, protože teď chci mluvit o neudržitelném zemědělství, ale chci poukázat na to, že zde je celá řada dalších tlaků. V této zprávě však eh, ten červený vykřičník, byť by se dalo říci, že červeně je vlastně celá ta zpráva ten vykřičník, je napsán u toho, jakým způsobem do toho celého přispívá zemědělství. Pokud se neprovádí zemědělství udržitelně, je to klíčová hrozba. Pokud se dělá dobře, tak to může být dokonce i výhoda. Takže proč ty nástroje nevyužíváme lépe? Máme nástroje už teď, doufáme, že jich eh, v příští reformě se SZP bude daleko více, eh, které musíme využívat. To znamená eh, oblasti ekologického zaměření. V rámci stávající SZP jde pouze o implementaci ze strany členských států. Takže jde o to hovořit o tom, jak ty věci združit. Možností je celá řada. Některé členské státy mají Ministerstvo pro zemědělství a přírodu, což je obrovská příležitost a doufám, že se tím budou řídit i další. Eh, že tady ministři budou mít toto dvojí portfolio pro přírodní řešení. To by byl třeba jeden návrh a třeba i ostatní by se tím mohli začít řídit. Eh, zemědělské techniky přátelské vůči přírodě, ano, to je potřeba budovat, je potřeba skoncovat s těmi škodlivými eh, škodlivými dotacemi v zemědělství. A opět v příští reformě se ZP je potřeba zajistit, že biodiverzita bude náležitě chráněna. To znamená například, že nebudeme eh, likvidovat žádné další travnaté plochy a že naopak budeme některé obnovovat. Úzce propojeno s, s tou zemědělskou výzvou je hrozba pro opilovače to zmínil pan Petrle, pokud se nepletu, že toto je jedno ze základních témat, kde hrozí velký problém, protože toto je základ našeho zemědělství, naší produkce potravin a naše, naší produkce zkrátka zboží. 9,2% eh, včel hrozí vyhynutí, jenom abych vám to třeba připomenul eh, eh, těm, kteří to od března zapomněli tady ta, ta iniciativa pro opilovače v EU je naléhavě zapotřebí, je potřeba vyvinout i náležitou strategii pro boj s těmito hrozbami pro opilovače a jejich, jejich ekosystémy. Oblast moří a rybolovu, no, zdravé prostředí, tady nejde pouze o biodiverzitu, pro biodiverzitu samu a její intrinzní hodnotu, Jde také o zajištění dlouhodobé udržitelnosti našeho rybolovného sektoru. Samozřejmě všechny ty ekosystémové služby eh, z moří jsou služby pro miliony lidí v Evropě. My jsme se pokusili toto všechno změřit eh, v té červené, eh, červené listině mořských ryb. Tam se ukazuje, že 7,5% mořských ryb hrozí vyhnutí. Já se omlouvám, že to slovo vyhnutí používám tak často, ale to je ta skutečná hrozba. My víme, jaké jsou důvody pro to. To je hlavně nadměrné nadměrné rybaření, nadměrný rybolov a e, proto je potřeba zavést nové požadavky v nové SZP. Podíváte-li se ještě jednou na ty cíle, tak ty cíle jsou dobré, ale chybí implementace. Zdá se, že implementace a vyhynutí jsou asi dvě slova, která e, budu zmiňovat hodně často. Implementace e, směrnice o životním prostředí. Mnoho námořních eh, konkrétních životních prostředí pro jednotlivé druhy stále není dezignováno. A když už mluvím o směrnicích o přírodě a tak dále, o přeskumech, tak eh, IUCN zde má formální stanovisko, které vám rádi dáme k dispozici, ale jsme názoru, že v tuto chvíli vzhledem k potřebám a vzhledem k tomu, co by bylo nutné provést v oblasti implementace, toto není to pravé místo, kam se zaměřit. To znamená revidovat stávající legislativu. Eh, revidovat efektivitu, zjistit, kde chybí implementace. To je něco, co bychom vítali. Protože tak lze ještě lépe identifikovat, kde k té implementaci nedochází. Já si myslím, že na základě toho lze vypracovat velice dobrá doporučení, tedy jak a kde lépe implementovat. V tuto chvíli eh, se začít zabývat jinou legislativou, není teď potřeba. Co se týká invazivních druhů, to jsou to takzvaná zelená světýlka v té zprávě. My se těšíme na další spolupráci s komisí ze strany odborníků IUCN. Doufáme, že se nám podaří toto nařízení konečně uplatnit v praxi. Je to platné už od 1. ledna, ale samozřejmě chceme zajistit, aby na tom celounijním listu by, eh, seznamu byly ty správné invazivní druhy a aby ten seznam skutečně byl do konce roku vypracován tak, aby mohla začít skutečná implementace. No a na závěr mi dovolte říct pár slov o globální roli EU. E, to navazuje na cíl 6 té strategie o biodiverzitě, ale chci to propojit také s těmi nedávno odosouhlasenými e, cíly pro udržitelný rozvoj. To je velká příležitost pro politickou pozornost a prioritizaci, protože mnoho z těchto e, aspektů cílů a needs for action, tedy aktivit, lze navázat zpět na environmentální aspekty eh, našich ostatních cílů, které poprvé zaujímají environmentální přístup napříč celým spektrem a doufáme, že Evropská unie se z toho poučí, že Evropský parlament zde bude hrát vedoucí roli, stejně jako komise a pan Timmermans, který je zodpovědný za koordinaci této politiky. Eh, co se týká té globální odpovědnosti, tady jsou dvě věci, které musím zmínit. Podíváme-li se na to, jak e, fungujeme v Evropě, vidíme, že občas vás čísla mohou nasměrovat jaksi k nedorozumění. Ono je to potřeba navázat na tu debatu o klimatu. Jsme pišní na 19% redukci CO2 od roku 1990, do roku 2020 nám zbývá 1%, takže tam jsme tam, kde máme být, ale když se podíváme na toto perspektivě trendu spotřeby v Evropě, a to je přesně to, co ohrožuje biodiverzitu, tedy neudržitelná spotřeba, podíváte-li se na toto a na ty jaksi vnořené emise CO2 v naší spotřebě, tak jsme se navýšili o 9%, to znamená, neredukujeme tlak na planetu ani u nás na kontinentě a je to obrovská zodpovědnost, abychom toto napravili. Chci to svázat s něčím, co zatím dnes nezaznělo. A to je ten balíček o oběhovém hospodářství. To je na stole Eh, brzy se to má implementovat a je to obrovská příležitost toto všechno změnit. Je to jeden velký tlak na biodiverzitu. A to je potřeba propojit s environmentální legislativou. Ono je těžké sem navázat eh, to, co se děje v oblasti recyklace a oběhového hospodářství, ale je fakt, že služby tohoto druhu by měly být eh, jaksi řádnou součástí našeho programu. No a nakonec problém nelegálního obchodu s živočišnými druhy. E, to je obrovský problém i v EU. E, máme určitý program, který, se, e, který je momentálně vyvíjen. Doufáme, že to je něco, co bude velmi tvrdě implementováno, mimo jiné, protože EU je teď už stranou dohody CITES, což znamená, že doufáme, že Evropský parlament, Rada i komise se budou řídit touto dohodou. Je to skvělé, že Evropská unie je stranou této úmluvy o e, obchodování s ohroženými druhy. No a nakonec e, já tento bod asi už přenechám dalšímu řečníkovi, protože ten bude moci zaběhnout do větších podrobností. Je potřeba podívat se na obnovu a ochranu přírody ne jako nějaký náklad. Když stavíte most, tak je to investice a když obnovujete mokřat nebo chráníte přírodu, tak je to náklad. A to je, myslím, přístup, který není přípustný. Musíme to vidět jako investici, protože to je investice a proto práce s přírodním kapitálem a investice do těchto služeb je naprosto zásadní a ICUN toto bude i nadále podporovat, protože my tyto informace potřebujeme. Jedině tak budeme schopni ohodnotit, jak, jakým e, příspěvkem tyto ekosystémy do naší společnosti přispívají. A k tomu jsou zásadní místní samozprávy, místní úrovně samozprávy, které zblízka sledují takovýto vývoj ICUN má příslušné programy, pomocí kterých doufáme, že tohoto cíle dosáhneme. To, zna, dosáhneme. to znamená důležitost místních samozpráv a s tím doufáme, že se můžeme těšit na další spolupráci s parlamentem. Děkuji vám za vaši prezentaci, říká paní předsedkyně. Teď se podíváme na socioekonomické příležitosti investice do e, přírody a biodiverzity. Slovo má pan Ignas Shops, prezident Europark Federation Council. Děkuji, paní předsedkyně, jsem rád, že jsem tu. Vidím, že prezentace dokonce už probíhá, což je skvělé, vůbec to nevadí. Eh, Europark Federation, pro ty, kdo to nevědí, je největší sítí pro ochranu životního prostředí. Máme členy v, 36, eh, eh, členy v 36 státech, je více než 400 představujeme zhruba 30 milionů hektarů, 38% sítě Natury 2000, ale co je asi ještě důležitější, je, že jako ochrana přírody funguje. Vidíme, že legislativa funguje a že funguje i ochrana přírody jako koncept. A to je důležitá věc, kterou si musíme neustále v Evropě připomínat. Tam, kde se ochranou přírody zabýváme, tam to je obrovský úspěch. A pak ještě jedna věc, která eh, se zde objevuje znovu a znovu, je potřeba si připomenout, vše, co děláme, je příroda. Vzduch, který dýcháme, voda, kterou pijeme, jídlo, které jíme. To vše je příroda. Takže, další snímek, prosím. Eh, Europark Federation se snaží dělat to samé, co děláte vy na evropské úrovni na eh, úrovni lokálnější. Eh, řešíme otázky ochrany klimatu, hospodářství, ekosystémy, prospěch a zdraví lidí, zprávu vod a tak dále a tak podobně. Řešíme všechny tyto aspekty najednou. No a když se na to podíváme, tak vidíme, že zde je jaksi skutečně rozdíl mezi implementací na globální, evropské nebo státní, regionální úrovni a je velice obtížné najít nějaký způsob, jak se v tom všem vyznat v té veškeré legislativě, ve všech těch strukturách, které v Evropě existují. My jako Europark Federation, a to je tady ten další snímek, my se snažíme být tou Rubikovou kostkou, tedy být ti nejlepší ze všech těch, kteří se snaží všechno ostatní propojit v rámci té krize naší planety. A to se snažíme vysvětlit i všem našim členům. Eh, snažíme se směňovat zkušenosti a myslím si, že jako federace můžeme všem našim členům poskytnout obrovské penzum znalostí, aby i práce na evropské úrovni byla lépe pochopena. Takže to děláme v různých oblastech. Máme program pro mladé rangery, a další, ale já nebudu zdržovat, protože čas nás tlačí. E, toto je to nejdůležitější a proč jsme tu. E, ztráta biodiverzity je k naší činnosti klíčová. Každých 20 minut se narodí po celém světě 3,5 tisíce lidí, ale za stejnou dobu přicházíme alespoň o jeden druh. A přijít o jeden druh, to je skutečně o ten druh přijít, on se nikdy nevrátí. Znamená to, že do 30 let můžeme přijít o 20% veškeré biodiverzity po celém světě. A v Evropě to vůbec není lepší. Jak už zde zaznělo několikrát, co se týká tady přístupu Evropanům k biodiverzitě a eurobarometru, tam vidíme, že 80% lidí si myslí, že ztráta biodiverzity je vážná věc a že my jako lidstvo máme obrovskou příležitost a odpovědnost ztrátu biodiverzity zastavit. 67% lidí si myslí, že příroda je naprosto zásadní pro boj se změnou klimatu. Jsou to svým způsobem dvě strany jedné mince, tedy biodiverzita a změna klimatu, že příroda má eh, pozitivní vliv na zdraví a prospěch lidí. Samozřejmě nutné lidi lépe informovat. To tady, myslím, ještě nezaznělo. To znamená, jaksi převedení legislativy do jazyka, jakému lidé rozumějí. IUCN a WWF provádí mnoho výzkumu o benefitech, o pozitivních aspektech sítě Natury 2000, počítá se to na nějakých 200 až 300 miliard ročně. Ehm, ovšem, náklady jsou pokryty z nějakých 10 až 20 což je tedy obrovská propast, kterou je potřeba překonat, abychom alespoň eh, mohli dosáhnout určité stupně ochrany biodiverzity, která bude zachována. Integrace s ostatními politikami. To bylo velice důležité už dříve eh, během schůze, kdy pan generální ředitel tady o tom mluvil, ale eh, Jonathan Pats řekl na kongresu a UCN v Sydney, že podle jeho názoru chráněné oblasti mohou zachraňovat více životů, uzdravovat a chránit zdraví víc než celý veřejný sektor. To znamená, místo třeba další pilulky by vám lékař mohl říci, abyste příště trávili víc času v přírodě a nebudete prášky už muset vůbec brát. V rámci Europark Federation, a teď se dostávám k těm hospodářským vztahům, vidíme, že kromě té intrinzní hodnoty zde existuje obrovský potenciál i pro hospodářství. Vidíme zde, že zde je jednoznačně kladná korelace mezi biodiverzitou, přírodním dědictvím, udržitelným cestovním ruchem, ale také i se sociální kohezí a růstem a pracovními místy. My teď máme eh, eh, za posledních 15 let k dispozici chartu pro udržitelný cestovní ruch. Je to 145 destinací certifikovaných v 17 státech, do kterých se investovalo 441 milionů euro do různých eh, eh, do různého zázemí pro návštěvníky a jiné věci. Výsledky jsou ohromující. 72 milionů návštěvníků za rok, každý rok, přichází do chráněných oblastí. Eh, a tedy další z toho odvozený odhad, když se podíváte na obrat z cestovního ruchu, já nevím, to se samozřejmě liší, protože když je někdo někde jenom přes den, tak tam utratí průměrně asi 10 euro, když je někdo někde přes noc, tak tam utratí asi 70 euro. Momentálně toto, tento počet turistů znamená hospodářský obrat více než 1 miliardu euro. To znamená, ochrana přírody společně s udržitelným cestovním ruchem může skutečně Evropě prospět. Další snímek. Ehm já jsem ředitelem tady Hoge Kempen National Park, to je jediný národní park, který máme v Belgii, je to skutečně malý park, je to pouze šest obcí, šest tisíc hektarů, máme zde více než šest tisíc živočišných druhů, které jsou některé velice zásadní i na evropské úrovni. A zde vidíme, že počet návštěvníků za nějakých 8 let, dejme tomu, stoupl o téměř 50%. Dnes to dělá 1,2 milionu návštěvníků za rok, ale co je asi za mě, za, zajímavější, je, že všichni známe tu zprávu TEEB, to znamená um, ekonomika, ekosystému a biodiverzity. Já nechci zabíhat do podrobností, ale samozřejmě bych ehm, vám od, k tomu, o tom mohl mluvit ehm, zhruba dva dny, ale zkrátka každoroční obrat tohoto malého národního parku je 191 milionů euro každý rok a je s tím propojeno 5 tisíc pracovních míst. To znamená, vidíte, že ochrana přírody představuje obrovskou příležitost i pro daný region. No a tady to je další věc, protože teď se dostáváme k té politické úrovni. Za poslední nějaké dva roky vidíme, že se na scénu dostávají další aktéři, kteří začínají hovořit o biodiverzitě, ekosystémech, změně klimatu, dokonce i sám papež, eh, vidíte tam Obamu, Kristen Lagarde, Ban Ki-muna a e, pak také ti, kteří ho neznáte, e, předchozí předseda rady e, Herman van Rompuy, který zrovna před dvěma týdny převzal čestné předsednictví římského klubu. Takže to je intervence pro je samotné, ale je to důležité i pro vás jako Evropský parlament. Vidíme, že to je skutečně naléhavá situace. A prosím o poslední snímek. Rád bych vám řekl, že vás potřebujeme. Abyste se i vy stali zastánci přírody a biodiverzity, protože je potřeba řešit všechny agendy, nejenom změnu klimatu a tak dále. Je potřeba řešit i biodiverzitu, ale i hospodářství. A my jako Europark Foundation jsme připraveni přispět svou troškou do mlína eh, Čísel a důkazů máme dost a myslím si, že do budoucna musíme zkrátka změnit přístup jak na lokální, tak globální úrovni. Děkuji. No, děkuji a nyní budeme hovořit o zelené infrastruktuře a ekologickém inženýringu ve Francii. Slovo má paní Virginie Dumoulin z Ministerstva pro životní prostředí, udržitelný rozvoj a energetiku z Francie. Děkuji. Dobrý den, já pracuji na ministerstvu, na francouzském ministerstvu a já vám řeknu, jaká konkrétní řešení zavádíme právě pro to, abychom vytvořili i ty různé profese v oblasti biodiverzity. Samozřejmě eh, souhlasím s tím, co bylo řečeno před chvílí, a to především s tím, že ochrana biodiverzity může být i zdrojem hospodářské aktivity, tedy zaměstnanosti také. Zatím je to nevyužito. A je třeba to prosazovat, propagovat a podporovat, mm, lépe definovat mm, tato pracovní zařazení a i lépe to propagovat u eh, podnikatelů, u obcí a tak dále, tak, aby to byly profese, které budou se moci eh, eh, realizovat po celé EU. A samozřejmě je třeba, abychom pracovali nejenom na těch ochranných, na těch eh, chráněných oblastech, ale na té běžné biodiverzitě. My jsme tedy vytvořili e, v podstatě ekologické inženýrství. Co to je ekologické inženýrství? To jsou podniky, jejichž hlavním činností je chránit nebo napravovat dobré fungování ekosystému. Jsou to podniky, které intervenují ve všech etapách cyklu. Proto tomu říkáme, že to je v podstatě již e, celý sektor. To jsou podniky, které analyzují systém, aby věděli, jak fungují a poté Eh, vysvětlují, jak se vyhnout eh, dopadům lidské činnosti na ekosystémy, jak redukovat eh, dopady lidské činnosti na tyto ekosystémy, anebo jak případně kompenzovat, napravovat tyto dopady. Tyto podniky provádí různé činnosti, některé z nich studie, některé dělají osvětu a některé také dělají, mm, realizují konkrétní práce nápravné kroky. To je důležité. Jsou to podniky, které poskytují různé materiály, nástroje, eh, tak, aby se eh, řešily problémy biodiverzity. To znamená, jsou aktivní v přírodě nebo tedy v jiných oblastech. Jsou to tedy podniky ekologického inženýrství, které řeší veškeré cíle, které jsou velice různorodé, různorodé cíle ochrany biodiverzity. Jak lépe definovat tyto podniky? Takže my jsme zavedli určité typy činností. Nejprve jsme si provedli takovou inventuru těchto podniků a vytvořili jsme takový registr, který tedy uh, rozdáváme potom třeba investorům nebo těm stavitelům, aby věděli, které podniky jsou schopny eh, vyřešit jejich problémy. Potom děláme propagaci, to znamená, my se snažíme je propagovat na internetu a jinde. Máme toto ve francouzské a anglické verzi. Potom jsme také vytvořili takový propagační prezentační materiál, já jsem to sebou přivezla a takže tady vedle je mám. Také jsme i zorganizovali různé činnosti na, v rámci různých tedy e, veletrhů. Již tři roky máme e, veletrh World Efficiency, který se koná v Paříži a v Lyonu a kde ty podniky se prezentují a už vůbec to ani není subvencováno ministerstvem, vlastně ty podniky, ten sektor to dělá sám. Pro nás je to skutečný úspěch, protože my jsme to zahájili a teď to funguje samo. Také jsme i zorganizovali takovou cenu, kterou udělujeme za ekologické inženýrství. My jsme chtěli, aby ekologické inženýrství bylo ve službách do hospodářství. Například lze používat mm, i třeba mm, ty koncepce eh, biodiverzity v oblasti sanace a takže to jsou velice inteligentní řešení, které, která díky ochrany biodiverzity mohou i e, realizovat konkrétní projekty pro občany. Vytvořili jsme i chartu ekologického inženýrství, takové principy, které musí respektovat všichni. E, Vytvořili jsme normu třeba pro intervence na řekách. Je to norma, která není legislativně závazná, je dobrovolná, ale umožňuje lépe strukturovat tyto činnosti těch různých třeba eh, kanceláří eh, konstrukčních. A potom jsme i vytvořili potom pracujeme na otázkách eh, vzdělávání, jak tedy to vzdělávání by mělo reagovat na potřeby tohoto průmyslu. Jde o to, aby tyto profese prováděly osoby velice kompetentně kvalifikované. To je tedy obecný přehled naší činnosti. Nedávno, to bude příští tedy teď etapa, příští slide teď, my jsme přizpůsobili program investic do budoucna, to je globální program ve Francii, který podporuje tuto ekonomiku a který eh, a mm, podporuje inovace ve všech sektorech hospodářství a také jsme tam byli schopni ukázat, že eh, mm, ten budoucí sektor bude muset řešit biodiverzitu. Konstatovali jsme, že většina podniků ekologického inženýrství jsou malé podniky SMI e z anglicky, jak se říká. A my jsme museli tedy samozřejmě uspůsobit ta výběrová řízení na projekty pro tyto malé podniky. Cílem je propagovat inovace u těchto podniků, inovace tedy technologické, ale také i inovace Eh, které se týkají toho, jak třeba propojit různé sektory, různé typy činností, třeba zemědělství s cestovním ruchem a tak dále, jak propojit tedy různá hospodářská odvětví tak, aby eh, biodiverzita eh, se stala jejich tématem, které tedy téma mm, a tady ta inovace nemusí být jenom technologická, jak jsem řekla, jde o jiné inovativní přístupy. Dále, jak jsem řekla, my tedy toto kofinancujeme, ale cílem tohoto programu investice do budoucna je právě e, rozvíjet nové trhy, vytvářet nové trhy, nové činnosti na trhu. Takže tady nejde jenom o klasické dotace pro dotace, ne, jde o dotace, jejichž cílem je e, vytvořit e, nějakou činnost v sektoru, který bude schopen potom se sám rozvíjet. A Eh, to znamená šířit se do jiných měst, regionů, do jiných míst a podniků. Takže tomu jsme vyčlenili významné prostředky, subvence až mohou jít do výše až 50% nákladů a samozřejmě nesmí to být více než 200 000 euro na projekt podle komunitárních pravidel a kritéria pro výběr inovace, přínos biodiverzitě a potom mm, předvídatelné ekonomické dopady a tvorba pracovních míst. Další slide. My jsme se pokusili o to, aby mm, to bylo, to bylo skutečně výběrové řízení pro projekty, které budou uspůsobeny malým podnikům. Proto jsme eh, zahájili výběrové řízení mm, v červenci, které bylo uzavřeno 5.10. s tím, že se snažíme eh, pomáhat podnikům, aby mohli se ucházet o projekty a první týden v listopadu zasedne porota 20 minut prezentace na každý projekt a rozhodnutí téměř padne okamžitě. To znamená, okam, je bude moci vyplatit subvence do konce roku. A druhé kolo skončí 22. listopadu, takže hm, nejprve bude první, pak bude druhé kolo. A tak, aby všechno šlo rychle, abychom takto reagovali na potřeby malých středních podniků, jejichž ekonomické zdraví často je velice křehké, jsou vystaveny trhu. Takže první výběr projektů, to je to, co jsme dostali v různých eh, činnostech. Já tady nebudu to rozvíjet, jak jsem řekla, my právě jsme je dostali na stůl, tak ještě nevím, eh, eh, co z toho nakonec vezmeme, ale doufám, že tyto projekty nám umožní přijít s novými myšlenkami, že budou zajímavé. My jsme rozvíjeli veškeré možné cesty, Nejde o to omezit ty možnosti podniků. Ne, my jsme pracovali třeba na všem, co se týká pozorování, ekosystému, osvěta u veřejnosti, téma, o kterém často se mluví, a také jsme dostali i návrhy projektů, které se týkají koridorů a těch hlavních os, všechno, co se týká přesunu různých živočišných druhů, eh, vše, co se týká propojení s různými tedy lokalitami, eh, potom velice technologické nástroje, jako různé algoritmy pro zpracování dat u radaru, potom i méně technologické nástroje, eh, těch se to také týká, jako třeba metody, jak schromažďovat údaje na data. A druhá osa, ta byla klasická, e, omezit dopady e, e, mm, mm, mm, osazování, tedy územního plánování a potom jde o to, aby to bylo inovující, tedy aby to vím, že v jiných zemích se již to také děje, jde o to přijít s novými představami, myšlenkami, navrhovat nové nástroje, které umožní právě Eh, jaksi eh, oživit biodiverzitu. Potom další dvě osy ještě. Jedna osa, která se týká inovací v partnerství a financování projektů biodiverzity. Tady šlo o to zamyslet se nad tím, jak kompenzovat eh, podle nabídky. Máme různé nástroje, které umožní nabídnout, a, takže Mm, tady potom tak, to jsou případy, kdy došlo k dopadům na biodiverzitu a tady je povinnost kompenzovat. A tady jde o takže to byl náš cíl tohoto projektu, tedy kompenzovat dopady a potom inovativní metody financování, které nám umožní nově, novým způsobem financovat projekty. A poslední osa, já myslím, ta vás potěší, ta se týká zemědělství. Tady šlo o to udržitelným způsobem používat ekosystémy. Tady jsme spokojeni, protože máme několik eh, projektů o přechodu k, eh, k, k mm, ekologickému zemědělství a efektivnějšímu zemědělství takto. A takže prezentace je k dispozici v angličtině a tak to ji rozešlo. Děkuji. Děkuji paní Dumoulin a nyní další řečník je doktor Jürgen Tak, ředitel výzkumného ústavu přírody a lesů, a, mm, který bude hovořit o e, výzkumu přírody a udržitelného managementu. Dámy a pánové, Dámy a pánové, když dovolíte, začnu stručným e, shrnutím hlavních iniciativ EU v oblasti rozvoje znalostí a výzkumu k přírodě a jejího udržitelného rozvoje. Od roku 2010 dochází k velkým snahám na úrovni EU i členských států zlepšit základní znalosti o politice biodiverzity. Biodiversity Baseline z roku 2010 představuje referenci vůči, které porovnáváme nové programy a měříme jejich úspěšnost. Zpráva State of the Environment and Outlook, eh, která vyjde v roce 2016, která je založena na eh, zprávách z roku 2014, 2014, 2015 v jednotlivých oblastech, je postavená na robustních faktech z členských států. Znalost ekosystému a jejich služeb v EU se snoubí v iniciativě MAES, to znamená mapování a hodnocení ekosystému a jejich služeb. MAES je něco, co se postupně stává velice silným a spolehlivým nástrojem pro nápomoc tvůrcům politiky, který dobře zobrazuje zdraví ekosystému, a možnosti využití přírodního kapitálu EU a souvisejících sociohospodářských výhod. MAES je teď uznáván jako nejpokročilejší systém regionálního hodnocení v rámci mezivládních platform pro hodnocení ekosystému a jejich služeb a přínosů. Evropská komise rovněž podporuje instituce, které se specializují na přizpůsobení vědeckých poznatků pro veřejnou politiku. Například eh, to nejznámější z toho je Evropská environmentální agentura a nebo eh, pozorovací síť EONET. Dostupnost a eh, transparentnost dat a jejich užitečnost pro rozhodovací proces je další velice důležitý aspekt celé věci. Zde máme eh, systém BISE, Biodiversity Information System for Europe. To je připraveno jako eh, sjednocený, sjednocený vstupní systém pro sběr dat, jejich analýzu a monitorování. Združují se zde data o biodiverzitě a ekosystémových službách. Tento systém je napojen na environmentální politiky, hodnocení dat a vědecká poznání, vědecká zjištění z jednotlivých zdrojů. Další kroky pak zahrnují příspěvky občanů, zúčastněných stran a dalších, aby byl posílen informační základ, aby bylo posíleno rozhodování o otázkách biodiverzity jako takové. Jako další podpora těchto snah i na globální úrovni, což je tedy cíl 6 eh, strategie pro biodiverzitu Evropské unie, Společné výzkumné centrum komise vyvinulo digitální observatoř na ochranu na, na eh, chráněná území, stručně DOPA, což je systém, který je navržen tak, aby hodnotil, monitoroval a zaměřoval se na biodiverzitu v chráněných oblastech na celosvětové úrovni. DOPA je uznáváno jako referenční informační databáze která pomáhá hodnotit plnění cíle 11. Zatím přispívá klíčovým statistikám eh, pro zprávu z roku 2014 s názvem Protected Planet, chráněná planeta. Další projekty financované z EU, a zmíním jich jen pár, jsou třeba Biopama, OFAC nebo BID, přičemž, když dovolíte, zmíním eh, ve stručnosti bio, projekt Biopama, který zakládá regionální observatoře pro biodiverzitu a chráněné oblasti v rámci zemí AKT, to znamená zá, západní, střední, východní Afrika, Karibská oblast a Tichomoří. Dále Zde je procedura, která se týká akvizice a e, združování informací v rámci směrnice Inspire a programu Copernicus. To pomůže eliminovat duplicitu a e, pomůže to vyhnout se zbytečné byrokracii u veřejných orgánů a zjednoduší se procesy reportingu v rámci jednotlivých legislativních balíčků. Služba Science for Environmental Policy z Evropské komise nabízí týdenní zprávy, kde je schrnut, schrnuto nejnovější vědecké poznání, je to napsáno velice jednoduše a tyto studie jsou oceňovány jedna kvůli kvalitě a jedna kvůli relevantnosti pro evropskou politiku. Dále, kromě těchto evropských iniciativ musím nutně zmínit i program Horizon 2020, který poskytuje příležitost zaměřit se na výzkum a nasadit evropský inovační potenciál tím, že se združí poznání a vědecké kapacity napříč disciplínami jak na úrovni evropské, tak i mezinárodní. Byť tedy v této zprávě o přeskumu v polovině období se toto nezmiňuje, rád bych zde uvedl, že toto je skutečně pozitivní signál, ta rostoucí spolupráce mezi DG Environment a DG Research and Innovation. A tím pádem celá řada projektů, jak ve stávajícím programu Horizon 2020, tak v tom minulém, se pojí s dalšími iniciativami. A jsou to všechno projekty, které se přímo zaměřují na otázku biodiverzity. Důležité je zmínit, že v rámci Horizontu 2020 máme celou řadu nových iniciativ, které jsou spojeny s biodiverzitou a výzkumem týkajícím se biodiverzity. Jednak zde máme tedy Nature-Based Solutions, zelenou infrastrukturu a zvyšuje se zájem o pozorování země koule prostřednictvím systému GOSS. Musím rovněž zmínit, že Evropská komise DG Research podporuje iniciativu Biodiversa, což je síť 21 výzkumných organizací napříč 18, evr, 18 evropských zemí, která podporuje excelenci a inovativní výzkum a nabízí příležitosti pro ochranu přírody a udržitelné řízení biodiverzity. Původně to bylo financováno z, eh, z rámcového programu 7, ale od roku 2015 eh, je to kofinancováno i z horizontu 2020. Dále je to kofinancováno členskými státy EU. Eh, například, jenom abyste měli představu, Vlámská výzkumná rada tento rok přispívá 400 tisíc euro na sta- naše stávající cíle. V rámci Horizontu 2020, v rámci sedmého rámcového programu máme celou řadu podpůrných mechanismů, které byly financovány v rámci eh, rámcového sedme, sedmého rámcového programu. Zmíním pouze programy Spiral a KNEU, EU, což jsou asi ty nejznámější. V rámci Horizontu 2020 eh, budeme mít konkrétní cíl na koordinaci a podporu výzkumu a inovace v rámci řízení přírodních zdrojů, a pak zde je ještě podpůrný mechanismus EU pro politiku založenou na faktech, co se týče biodiverzity a služeb ekosystému. Vidíme, že celá řada projektů v těchto oblastech má velké problémy s tím, jak se vypořádat se stávající evropskou legislativou, zejména co se týká financovaných výzkumných projektů. Je potřeba zajistit dostatečnou flexibilitu. Chceme-li propojit eh, potřeby znalostí s eh, znalostmi v EU. A když říkám flexibilita, tak tím myslím, že většina evropských projektů už předem chce jasný rozpočet, chtějí vědět, jaká, jaký kus rozpočtu jde do které instituce. Chceme-li řešit nové problémy, problémy, které si dnes zatím třeba neuvědomujeme, ale které nastanou třeba za tři roky, musíme mít flexibilnější programy na financování výzkumu tohoto druhu. Teď se dostávám z úrovně EU na úroveň členských států. Konkrétně se zaměřím na e, svůj konkrétní případ výzkumného ústavu, to znamená Výzkumný ústav pro přírodu a lesnictví ve Vlámsku. My rozdělujeme výzkum na tři části. Jednak právní nástroje, to znamená politická podpora, hodnocení politiky a eh, Toto provádíme tedy jaksi na lokální, národní, evropské a mezinárodní úrovni. Například můj institut je zodpovědný za monitorování a reporting k eh, Natuře 2000 za Vlámský region. Dále podporujeme politiku, environmentální, výzkumnou a občanskou politiku. A pak zde je třetí pilíř, který začíná být velice důležitý a to je náš strategický výzkum. Výzkum těch věcí, které si myslíme, že musíme zjistit, abychom mohli řešit problémy a pomáhat s legislativou na příštích 5, 10 až 20 let. Velice jasně jsme si řekli, že strategický výzkum v naší organizaci musí být systematicky propojen k strategii o biodiverzitě v EU a k horizontu 2020. Tak, jenom abyste si udělali představu, strategický výzkum, který u nás probíhá, a to tady v rámci vlámského kontextu, což je jaksi jenom jedna část Belgie, Máme zde jasná evaluační kritéria a můžeme říci, že v rámci našeho strategického výzkumu jsme eh, dokázali význam podpory pro strategii o biodiverzitě pro rok 2020, to znamená eh, vědecká excelence, přidaná hodnota a politická relevantnost pro Vlámsko. Jenom abyste eh, měli, si udělali představu, máme 81 pracovních pozic, tedy v ekvivalenci vůči plným úvazkům a rozpočet 7,2 milionů euro je zde celá řada mezer ve výzkumu, kterými se do budoucna budeme muset zabývat. Je to zvláštní, ale já jako ředitel výzkumného institutu eh, mám pro tuto schůzi zvláštní sdělení. Abych řekl slovy Edvarda Vilzna, topíme se v informacích, ale prahníme po vědění. To je vše, děkuji vám za pozornost. Thank you, Mr. Tak. Děkuji. A nyní zpravodaj, pokud má nějaké otázky na řečníky. Ja, ik heb wel een ander genoteerd, ja. Um... Ano. Hodně jsem si napsal a nejdříve chci poděkovat všem řečníkům. Je evidentní, že máme Musíme zvolit takový postup, kdy zapojíme lokální i regionální orgány, které mají velmi důležitou roli a důležité je také to, abychom zohlednili i další zúčastněné strany. Důležité je, jak to zvládneme eh, převést do praxe. Je to také otázka, že se očekává od Evropské komise, že tu realizaci zjednoduší. A pokud je o zemědělství, jak už to zaznělo, tak zemědělství může profitovat z toho, když budeme mít biodiverzitu, můžeme zapojit různé aktéry, bude to ku prospěchu věci, může to být skupina na vysoké úrovni a to by mohlo být přínosem pro tu diskuzi, tak aby zemědělství to vidělo jako přínos. Pan Shops řekl, že ochrana životního prostředí je nezbytná. Uvedl také celou řadu čísel a ta čísla hovoří sama za sebe. Například příklad <clears throat> tak e, toho regionu ve Flandrech, který je velmi dobrým příkladem, ale ani dobré příklady e, nemohou odvést naši pozornost od toho, že to někde ještě pokulhává. A musíme se ptát, proč. A proto také přehled o evropské situaci. Jak to, že to někde funguje a jinde ne. A co je příčinou toho, že to nefunguje nebo nefunguje dobře. A příklad trvale udržitelného turistického ruchu v Evropě určitých lokalit v 28 eh, evropských státech, jak to že některým státům se to daří, mají tyto cíle a jiné nemají téměř žádné. Jak je to možné? Co si myslí naši experti o otázce, jak Evropská komise zrealizuje tyto věci? Thank you. Děkuji a nyní další členové výboru mají otázky. Nobody? Nikdo? Then uh, I'll give the floor back to... Takže dám slovo řečníkům ještě. Jako první pan Bus. Děkuji, pan Bas. Já jsem eh, rád, že eh, jste, jste zmínili zapojení eh, těch zainteresovaných stran, ty organizace stakeholderů od roku 40 9 jsou zapojeni jak uživatelé biodiverzity, tak i ekologická hnutí, tedy ta hnutí, která chrání přírodu a státní orgány. Snažíme se tedy jak si tu polarizaci mírnit a doufám, že komise přijme další iniciativy a určitě budeme v tom podporovat. Jsme velice rádi, že jsme i eh, mohli hovořit o evropském programu pro ICM a i naši vlastní členové jsou otevřeni této diskuzi a chtějí eh, diskutovat, jak eh, využít lépe příležitosti v zemědělství. Některé státy pokulhávají, ano, ale možná by bylo zajímavé nějak zmapovat naše členské státy, podívat se na ty, které pokulhávají, protože naši členové nejsou všichni člen, členské země, všechny členské země. To možná bychom měli na tom pracovat. A, a potom samozřejmě prosazování aplikace legislativy musí být solidní, korektní a správná tedy a určitě tady ještě lze co zlepšovat aby co se má, se stalo. Děkuji, pan Šup. Děkuji, pane Demesmakere, za otázky. Ano, e, udržitelný cestovní ruch a na druhé straně proč e, někde to jde, jinde ne, naopak ano, proč je to úspěšné v některých lokalitách. No, vlastně poprvé nyní jsme začali vypočítávat e, Eh, výhody biodiverzity, to je vlastně dlouhodobý proces, mm, kdy vyhodnocujeme mm, a máme metodiku, která se teď používá po celém světě a je důležité, abychom šířili výsledky výhody, výhod biodiverzity ekonomicky, abychom viděli, jaká je ekonomická hodnota biodiverzity a to je první věc co dělat v jednotlivých regionech. Nejprve třeba je, je třeba to všechno vypočítat, ale o co tady jde je ochota organizací členských států, lidí konkrétních, protože ochrana biodiverzity má svoji vnitřní hodnotu. I když já bych tedy Eh, neuměl myslet ekonomicky, tak eh, v Belgii my se vždycky o to snažíme a eh, i my, kteří máme ty nejmenší parky, takže biodiverzita a je třeba, abychom ji využili jako nástroj na ochranu přírody a udržitelný cestovní ruch. Mm, takže my mm, máme 45 chráněných oblastí parku certifikovaných a ten systém eh, ale je dobrovolný, záleží na vůli regionu. Regiony musí chtít eh, se stát lokalitou udržitelného cestovního ruchu, ruchu a tak se potom certifikují. A eh, za posledních 15 let zájem roste protože to má skutečnou přidanou hodnotu pro ně. 7. prosince ti, kteří mají zájem, tak eh, mohou eh, sledovat udělení této ceny. To se, tady jde o to, aby aspoň v každé zemi byla jedna certifikovaná oblast udržitelného cestovního ruchu. To je cíl. Paní Dumoulin, děkuji. Ano. Eh, eh, já mohu hovořit o konkrétních projektech a jak je aplikovat. To je to, co my děláme, ale dovolte, abych i zmínila eh, finanční nástroje, které zavedla Evropská komise v rámci LIFE za pomoci investiční banky EIB. To je typický evropský nástroj, který nám může pomáhat realizovat projekty stejné, jako my jsme se snažili realizovat ve Francii z, v rámci naší iniciativy biodiverzity pro malé střední podniky. Já doufám, že můj projekt ve Francii, ten se týká zatím malých středních podniků, já doufám, že příští rok budeme mít další projekt, který se bude týkat i velkých projektů, velkých subjektů a tady mm, bychom měli tedy i spolufinancovat eh, projekty až do milionu euro, tedy přejdeme na vyšší úroveň, eh, bude to mít širší záběr, nám jde o to eh, teď realizovat velké projekty, které skutečně vytvoří třeba koridory biodiverzity uvnitř členských států nebo mezi členskými státy, protože tady mezi, mezi severem eh, Francie a jihem Belgie neexistují velké klimatické rozdíly, nebo přes Rín, nebo třeba Pireneje, zase tam můžeme hodně spolupracovat se Španěly. Je to situace, kdy jsme schopni vytvářet eh, projekty ochrany a mm, nápravy biodiverzity, které budou daleko větší. A tady teď Evropská komise pracuje na financování těchto projektů. Dále i před chvílí jsme slyšeli od DG životního prostředí, je třeba si říci, že biodiverzita je ekonomickým sektorem a umožní nám to nastartovat evropský růst v ekonomice. To zdůrazňuji, to jsou pracovní místa, která nelze delokalizovat, to jsou uh, Eh, pracovní místa úzce spojená s daním územím. Nelze někam exportovat a realizovat eh, tedy z nějakých míst mimo Evropu. Takže to je ekonomický sektor, do kterého bychom měli kolektivně investovat. Eh, a já doufám, že všichni v této oblasti táhneme za jeden pro vás. Děkuji. A ještě další řečník také chce něco říct, tak prosím. Já se omezím pouze na otázku, proč někdy to funguje a někdy to nefunguje. Máme celou řadu globálních problémů. Jenom bych zmínil. Jednak biodiverzita, ale potom je to problém s klimatem. To je globální problém který lze možná snáze řešit na globální úrovni. S biodiverzitou je to jiné, je to také globální eh, problém, ale je potřeba přijmout lokální opatření, řešení. Můžeme říci, že zde máme sice celou řadu globálních řešení, které lze aplikovat, ale i tato globální řešení je třeba uspůsobit eh, podle lokálních situací, což je velice problematické a je tady těžší nalézt přesná opatření, v oblasti biodiverzity, na rozdíl například o, od změn klimatu. Děkuji. A ještě jednou se obracím na zpravodaje, aby uzavřel toto chce, nechce, dobře, takže uzavřu tuto diskuzi. Thank you very much on behalf. Děkuji, děkuji za výb- náš výbor, děkuji všem řečníkům a za velice důležité příspěvky do diskuze. Děkuji. Next item. Další bod na programu to, to je námitka podle článku 106 maximální limity rezidují sulfoxafloru a dám slovo těm, kteří znáší námitku. Děkuji, paní předsedkyně. K obecnému překvapení Evropská komise povolila 27. července látku sulfoxaflor. Tento nový insekticid vyrábí americká firma do agrosels, což je systémová látka, která tedy eh, ničí receptory, nervové receptory včel, jak vyplývá z hodnotící zprávy. Tudíž se to týká mm, eh, tohoto eh, hmyzu, který je žen paralýzou a pak umírá. Jde o nepotinoid, jde o známý typ insekticidu. A v září Eh, náš výbor dostal od komise návrh omezit eh, mm, limit rezidují stejný den. Mm, v podstatě eh, americký soud zakázal sulfoxaflor s tím, že zde je to velké riziko pro včelstva, je to daleko větší riziko než výhoda pro plodiny, kde se aplikuje. Takže Eh, i eh, toto soudní rozhodnutí eh, identifikuje mm, toto nebezpečí a proto podáváme tuto námitku proti návrhu komise. Jenom abych upřesnila, sufloxafor byl povolen v USA od roku 2013 a e, včelaři e, konstatovali od té doby e, velk, masivní, tedy katastrofická, katastrofické zániky včelstev a proto se domáhali zákazu této látky. Již dva roky v podstatě i e, společnost AgroScience nebyla schopna předložit studie, tedy výrobce nebyl schopen předložit e, studie prokazující e, to, že to není ničivé pro včelstva. A v roce 2012 tento výrobce požádal o povolení v Irsku podle 11.07.2009 a předložil tento návrh v rámci legislativy, která již ale není platná. A vlastně mm, to od té doby došlo k, mm, k tomu, že vnější legislativa mm, a EFSA, agentura, ta také 21. května 2014 vydala e, svoj, svoje stanovisko. E, e Sulfoxaflor není neonipoty, ale hovoří o toxicitě pro včelstva. Cituji, nelze vyloučit velkou toxicitu pro včelstva, při, pokud se bude používat na polích a EFSA také poukázala na nekompletní charakter hodnocení dopadu, že tam chybí náklady, které, eh, že tam chybí tedy vyhodnocení, eh, které se týká mortality eh, divoce žijících včel, jste včel a proto došlo k pozastavení používání této látky v roce 2013. A kromě závěru EFSI, tak Eh, v podstatě zde není možné vůbec změřit rezidua eh, této látky na polích, eh, tedy kterým jsou vystaveny tyto včely a Údajně tedy je to, eh, ale to, ta expozice je třikrát vyšší, než hovoří americká agentura. Tudíž jsme překvapeni, že komise dala eh, výrobci dvě, dva roky, aby výrobce předložil další podklady, které se týkají rizik eh, pro včelstva, ale výrobce nepředložil tyto informace ani v rámci soudního řízení ve Spojených státech a tady skutečně jde o velké kolosální ekonomické zájmy. Závěrem, tady je velké riziko pro zemědělce. E, problematika je jednoduchá. Buď povolíme tento, e, tuto látku, která má důsledky, které neznáme, a nebo e, ji zakážeme a vyhneme se katastrofě. Komise si zvolila právní jistotu spíše než ekologickou jistotu bezpečí a žádost o povolení bylo předloženo, byla předložena již v roce 2011. Dnes nemůže komise dělat jako, že eh, o tom nevíme. Ne, již od roku 2013 víme velice dobře, že tento insekticid, tato látka je eh, škodlivá, hm, eh, smrtelná pro včelstva, tedy biodiverzita, tedy by se neměla povolovat. O ochrana životního prostředí a včel, to je obecný požadavek a ještě bych doplnila, že cíl nařízení z roku 2009, který se týká Elemeru, tak to je, tam se nemají vystavovat, zdrav, vystavovat zvířata ani lidi neakceptovatelným rizikům a sulfoxaflor tedy není slučitelná látka s tímto cílem. Závěrem Eh, americké soudní rozhodnutí tedy je velice prozíravé. V podstatě má být takovým varováním a my bychom měli jednat podle principu obezřetnosti a měli bychom tedy předložit Eh, měli bychom stáhnout tento návrh, povolit tuto látku, takže já zde apeluji na komisi, aby tak učinila teď i s plným vědomím soudního rozhodnutí z Ameriky, protože potom asi občan nepochopí, když ve Spojených státech eh, zakázali tuto látku škodlivou pro, včela, pro včely a byla by povolena v Evropě. Eh, merci. Děkuji. A nyní další členové, pan Hosling die, die Vorgänge... Pokud jde o otázku postupu při žádosti o povolení, je to zvláštní. Poté, co to Spojené státy v roce 2015 zakázaly, tak je velmi zvláštní, že v Evropě se to povolí a přitom americký uh, orgán uh, jasně řekl, že je to nikotinoid a proto to Evropská komise, eh, jak je to možné, proč to neklasifikovala ani komise jako tento nikotinoid, proč tady ten proces běží a podle očekávání eh, AgroSites ten proces prohraje, proč se snaží dát to na trh v Evropě. Je to zvláštní, udivuje nás to. My máme v Evropě přece princip obezřetnosti, takže je zvláštní, že bychom v tomto ohledu byli u této látky eh, horší než eh, Spojené státy. Může to komise vysvětlit? Thank you. Now Mr. Pedicini. Děkuji, pan Pedicini. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych řekl, že Evropská unie již v minulosti zablokovala povol, povolení nikotinoidy na základě dvou stanovisek EFSI, kde se zdůrazňovalo, že je to škodlivé pro lidské zdraví. A nicméně i přes toto precedentní rozhodnutí, tak zde Eh, i přes tu kritiku ze strany EFSA, tak Evropská komise v podstatě se snaží povolit flor a e, ani se nerespektují ty maximální hodnoty. E, eh, zde je třeba si uvědomit, že tady platí přece princip obezřetnosti, když nějaká látka může mít potenciálně nebezpečné dopady a kdy máme vědecké hodnocení, které je objektivní a které hovoří o tomto riziku toxicity, které je velice eh, jasné pro včelstva a zde je jasné, že ne všechny ne, zatím ale ne všechna rizika pro člověka byla prostudována. Z tohoto eh, důvodu my tedy eh, bychom chtěli, aby eh, součástí toho mm, systému povolování byly i předloženy studie, abychom měli jasnou strategii získávání vědeckých expertů Mm, poznatků a experimentů nikotinoidů. Podle nás by to neměly být eh, mm, občané nebo instituce, které by měly prokazovat, jak to je nebo není, A přece výrobce by měl prokazovat, eh, eh, že tedy jejich výrobky nejsou nebezpečné, ale zde přece již máme studii EFSA, která hovoří o tom, že ty podklady výrobce nebyly dostatečné. Paní Ajusa, Děkuji, paní předsedkyně. Moje politická skupina mě pověřila již minulý týden tímto tématem a já tedy jsem to všechno prostudovala a hovořila jsem s řadou lidí, kteří mají na starosti toto téma, ne s podnikem, který se snaží to uvést na trh, ale hovořila jsem s vědci i hovořila jsem s zástupci EFSA telefonicky dopoledne. Takže tady jde o nařízení, o předpis, který má omezovat eh, rezidua, maximální hodnoty rezidují jedné látky, což je nařízení z roku 2005. Ale tato konkrétní látka byla, odsouhlasen, byla odsouhlasena před dvěma měsíci a zde tedy je to námitka proti nařízení, ale v podstatě týká se to ještě jiného nařízení. Takže já si myslím, to je důležité téma, je, že neonikotin, ten ale má jinou definici. Tady je třeba si vyjasnit dvě věci. Jedna eh, je ten suflofafor, eh, sufloxaflor, což je aktivní účinná látka v tomto a jiná věc jsou maximálně limity rezidují látky. Eh, to je to, co se má definovat v tomto nařízení a to je to, proti čemu se vznáší tato námitka. V bodě 5 návrhu tam se říká, že komise by měla zakázat používání látky jako takové. To nemá smysl eh, poněvadž to již je regulováno jiným nařízením jinde, to znamená, tady se v podstatě používá špatná premisa pro tento účel. Takže tedy jde o to, zdali eh, zneseme námitku proti tomuto aktu, a který hovoří o maximálních limitech rezidují, ale ne eh, o maximálních hodnotách té aktivní látky. EFSA, stejně jako členské státy, by měly vědecky vyhodnotit eh, mm, tyto hodnoty a mm, zde v podstatě již je stálý výbor 27 států, které hlasovali pro, i včetně těch států, které tradičně jsou velice striktní eh, vůči všemu, co se týká včel a limitu reziduí. Mm, tak vlastně to je pr- poprvé, kdy se snažíme zakázat mm, používání maximálních limitů reziduí u látky, která ještě ani se neprodávala v Evropě. A zde pokud je o možné riziko pro včelstva, takže mm, stanovisko EFSA je takové, že riziko pro včelstva je 40krát nižší než u nikotinoidů, kde se říká, že tedy, než u nikotinoidů. A ještě závěrem bych chtěla říci, že sulfoxafor je povolen za velice specifických podmínek. To znamená, když ještě nedochází, když ještě není e, ta rostlina v květu a v podstatě, e, e, v podstatě tady, ale ty, týká se to třeba špenátu, karfiolu a tak dále a poté až dochází tedy ke sklizni. Takže podmínky užívání nejsou nebezpečné pro včelstva z tohoto titulu. Jde o insekticid a jako každý insekticid samozřejmě má svá rizika, protože vždycky je zde riziko to existuje vždycky, ale já myslím, že bychom neměli podpořit tuto námitku, poněvadž tady jsou určité principy, které platí a tady ty nejsou, tady to, to ta premisa není adekvátní, protože tady se vlastně eh, argumentuje jedním nařízením, které, které ale týká se to jiného nařízení. V každém případě tato látka a podmínky, eh, za kterých se má používat nebo povolovat, tak tady to nepředpokládá to riziko, o kterém tady se mluví. A potom Spojené státy, dobře, no a e, e, americká agentura ochrany životního prostředí, no tak to je něco jiného. Přece máme tady EFSA a my zde třeba m, mm, mm, zase tam používají další e, věci jako hormony v, e, v, v mase a podobně, když to u nás je to zakázané, takže každý z nás má své předpisy a určité své principy. A zde, tady podle mě tato rizika, o kterých se tady mluví, nejsou taková, jak tady se tvrdí. Takže proto je třeba eh, zamítnout tuto námitku, respektive návrh usnesení. Thank you. Now, Mr. Děkuji, pan Torvalds. Děkuji. No, tato diskuse by se asi dala uvést eh, Shakespeareovským citátem být či nebýt. nebo spíš eh, otázkou, zda budou včely nebo nebudou včely. Já jsem hovořil s mnoha včelaři, máme jich hodně na nizozemských ostrovech a oni se skutečně obávají o to, co bude. A eh, tím pádem jsme tak trochu stejného názoru jako navrhovatelka této stížnosti a my budeme hlasovat pro. Děkuji. Teď má slovo komise pan Flue DG Sante. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi začít tím právním aktem, který je zde v ohrožení. Toto nařízení eh, ochraňuje spotřebitele před zbytky chemikálí. A to ať nepřímo, tedy přímo konzumací rostlin nebo zvířat, anebo nepřímo kdy tedy jaksi eh, přítomnost chemikálí může být například v krmivu. Legislativa v tomto ohledu není nastavena na ochranu včel. Dovolte mi také vyjasnit podstatu a kontext této věci. Dulfoxaflor není neonikotinoidem, je to insekticid, který spadá do nové třídy. Je to třída, která působí podobně jako neonikotinoidy, ale není to ne- neonikotinoid. Všichni víte, že jsme podnikli eh, velice eh, důrazná opatření proti volným neonikotinoidům v roce 2013. Stále se nové neonikotinoidy objevují na trhu, vůči kterým jsme ovšem žádné restriktivní kroky zatím nepodnikli je potřeba hodnotit každou látku jednotlivně, protože každá spadá do konkrétní e, třídy. A jenom to, že něco někam spadá, není důvodem pro to, abychom to plošně zakázali. Opatření, která jsme podnikli v roce 2013 u tří neonikotinoidů, to nebyl zákaz. Tyto látky se stále mohou používat za předpokladu, že budou používány bezpečně. Zakázali jsme eh, celou řadu eh, těchto produktů z dovozu, ale pro některé uživatele se tyto látky považují za bezpečné. A teď tedy schválení sulfoxafloru podle nařízení 1107 2009. Tam jde o uvádění na trh rostlinných produktů. Sulfoxaflor byl hodnocen spravodajským členským státem a agenturou EFSA, a to na vzorku reprezentativního použití, který byl předložen společně s celou touto složkou. Jako každý insekticid, který jako takový je toxický prohmys, odtud insekticid, i zde byla identifikována rizika a EFSA také stanovila, že za určitých podmínek lze tuto látku používat bezpečně. A to je pak jasně reflektováno v tom rozhodnutí o schválení přípravku ze strany členských států. Členské státy ve finále jsou pak odpovědné za autorizaci produktů, které přijdou na trh. Členské státy musí dbát na riziko pro včely a musí předpokládat eh, opatření na eliminaci rizik. Tato opatření musí být jasně stanovená v tom podmínění toho schválení. A když dovolíte, dám vám pár příkladů toho, jaká ta antiriziková opatření mohou být. Podobná opatření nebo podobné možnosti máme pro ty neonikotinoidy, které jsem zmínil předtím. Například ty eh, látky lze používat ve sklenicích, lze je používat na plodiny, které nejsou atraktivní pro včely, a nebo po odkvětu. Nicméně musí to být rozhodnuto vždy daným členským státem, který dostane žádost o povolení konkrétní látky a jedná se vždy o konkrétní plodinu. A je odpovědností členských států požadovat příslušná antiriziková opatření. Paní Ajuzo už řekla, že ten návrh, který je před námi, byl podpořen eh, širokou většinou členských států. Také se vrátím ke schválení eh, sulfoxafloru jako eh, účinné látky podle nařízení 1107. Opět i zde došlo k tomu, že velký počet členských států tento návrh podpořil. Včetně celé řady členských států, které jsou známé tím, které, že jsou velice konzervativní, pokud jde o ochranu včelstev. V rámci eh, schvalování této látky eh, jsme požadovali také potvrzovací data, potvrzovací údaje, což se dělá hlavně proto, že ta žádost byla podána v roce 2011 a v roce 2013, to znamená dva roky po předložení těch údajů, po předložení té žádosti, pardon, opravdu se řečník, jsme přijali nové požadavky na data, A e, to ten žadatel, když předkládal tu svou žádost, nemohl vědět a tím pádem nemohl splnit ty nové požadavky. Proto jsme požádali řídíce se legislativou nařízením 11.07.2009, aby žadatel do dvou let, to znamená do 18. srpna 2017, taková data, která budou odpovídat novým požadavkům. Co se bude dít po 18. srpnu 2017? Pokud žadatel ta data nedodá, bude ta žádost stažena. A pokud eh, žadatel ta data předloží, budou data zhodnocena eh, pravodajským členským státem, eh, agenturou EFSA, a na základě výsledků tohoto hodnocení pak bude to povolení buď uděleno nebo odepřeno, anebo bude omezeno nebo upraveno a to jakýmkoliv směrem. Zasněly zde odkazy na eh, ten případ ve Spojených státech. dovolací soud nařídil agentuře EPA pro životní prostředí v USA, aby obnovil tu žádost, která byla odepřena v roce 2013 týkající sulfoxafloru a požádal o dostate, dodatečné studie vlivu sulfoxafloru na e, včely. To jsou věci, které jsou v podstatě procedurální podstaty a nelze je transferovat sem do Evropy podstatě soud konstatoval, že agentura EPA e, neudělila povolení tak, jak původně předpokládala, ale v, e, v poslední fázi změnila požadavky, včetně například požadavku na externí konzultace. Dále je potřeba konstatovat, že použití povolené agenturou EPA je v podstatě pětkrát většího rozsahu, než jak jej povoluje EFSA které bylo tedy použito komisí při schvalování této látky. Dovolací soud v USA nezhodnotil výsledek hodnocení rizik a nehovoří vůbec o tom, zda ten prostředek je nebo není bezpečný pro včely. Na závěr mi dovolte zmínit, rád bych zdůraznil, že otázku včel a včelstev bereme velice vážně. Myslím si, že to jasně ukazuje naše činnost v oblasti neonikotinoidů obecně a konec konců podnikáme kroky v jiných oblastech, co se týká zdraví včel. Velice důkladně jsme zhodnotili toto téma a komise v těchto krocích jedná zcela v souladu se svým mandátem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Hlasovat se bude zítra v 9 hodin ráno. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Čas nám skutečně pokročil. Teď nás čeká výměna názoru o e, lékařská in vitro diagnostice a diagnostických nástrojích vzhledem k meziinstitucionálním vyjednáváním. Začneme paní zpravodajkou, slovo má Glenis Wilmot. Děkuji, paní předsedkyně. Komise vydala návrh eh, nového, nové směrnice o eh, lékařských prostředcích a o prostředcích pro in vitro diagnózu v září 2012, takže to už trvá skutečně dlouho. Jsou to návrhy, které mají zrušit stávající směrnice. Spravodajkou ehm, bývala Dagmar Roth-Berend k lékařským prostředkům a Peter Líze pro ty in vitro prostředky. Parlament přijal své stanovisko k oběma otázkám v říjnu 2013 a bylo doufáno, abych tak řekla, že s radou budeme moci vyjednávat ještě před volbami v roce 2013. Nicméně rada eh, nedospěla všeobecného stanoviska, takže proto jsme v dubnu 2014 přijali legislativní usnesení. V říjnu 2014 jsem převzala funkci zpravodajky já, u těch lékařských prostředků. Petr Líze je i nadále zpravodajem pro in vitro prostředky. Měli jsme hlasování ve výboru, abych já a Petr abychom dostali vyjednávací mandát, to bylo v listopadu 2014 a od té doby, pravda zkrátka je, že čekáme neustále na radu, aby se oni dohodli. Neustále tlačíme, aby se už něco stalo, aby se rada dohodla, protože si uvědomujeme, že potřebujeme nová pravidla abychom zajistili bezpečnost pro pacienty, než dojde k dalšímu skandálu. Lotyšské předsednictví odvedlo obrovský kus práce, posunulo věci o kus dál a mohli přijmout už v červnu částečný, částečné všeobecné stanovisko. Ehm, za léto se pak dále pracovalo na úvodních ustanoveních a všeobecné stanovisko definitivně bylo přijato 5. října. Je zde pár členských států, které nejsou spokojené, Nicméně všeobecné stanovisko už máme. Myslím si, že Rada už si konečně uvědomuje, že se musí pohnout a že musí být připravena přistoupit ke kompromisům. To znamená, teď začínáme s vyjednáváním, první třístrané jednání proběhne zítra. Jedna z největších otázek pro tato vyjednávání bude eh, dohled nad těmito prostředky před uvedením na trh. Parlament chce zajistit, aby vysokorizikové prostředky proběhly ještě jedním kolečkem dozorování, než přijdou na trh. Navrhli jsme proto systém, kde implantovatelné prostředky třídy 3 a třídy 2b budou muset být hodnoceny zvláštními notifikovanými orgány což jsou orgány, které budou eh, stanoveny agenturou EMA, nebudou stanovovány národními orgány a museli by ukázat, prokázat, že mají dostatečné znalosti, aby hodnotili takovéto vysokorizikové prostředky. Tyto zvláštní orgány by museli konzultovat komisi a eh, koordinační skupinu pro lékařské prostředky, než nějaký prostředek povolí. A pokud by jejich stanovisko bylo negativní, eh, nebylo by možné ten prostředek povolit. V radě se hodně diskutovalo o tom, zda to má být ještě před tržní eh, dohled a nebo dohled až po uvedení na trh. Rada dále navrhuje, že eh, notifikované orgány mají eh, získávat názory třetích stran, nicméně pozice je ta, že v podstatě jde o ty implantovatelné prostředky třetí třídy, kde by se vyžadoval názor ještě expertního panelu sestaveného komisí. Stanovisko této expertní skupiny by bylo závazné, to znamená, že notifikované orgány by mohly eh, by, eh, že by, pardon, že by nebylo závazné to stanovisko, takže ehm, ten jediný rozdíl byl, že by to stanovisko bylo veřejné. Eh, takže názory se různí, pár věcí je shodných, ale rozdíly jsou obrovské. Myslím si, že toto bude eh, jeden z největších bodů střetu. A dále jak si opětovné použití jednorázových lékařských prostředků. Některé státy to chtějí zcela zakázat, jinde je to obrovský průmysl, například v Německu. Takže zde v radě jsou skutečně různící se pozice. Definitivní pozice rady, kterou rada předložila, v podstatě nechává členským státům volnou ruku, zda budou jednorázové prostředky opětovně používat nebo ne. Nicméně komise má sestavit systém prostředků, které nemohou být opětovně použity. Zdá se mi divné, že když máte něco, co je označeno jako jednorázové, že by to mohlo být používáno opětovně. Když je tam napsáno zkrátka na jednorázové použití, tak to má být na jednorázové použití. Nicméně nezdá se, že tomu také Pozice rady je tak velice odlišná od té naší. My chceme harmonizovat standardy v celé EU kvůli, eh, co se týká tady toho opětovného použití, nicméně umožnili bychom členským státům, aby omezili, om, eh, omezili opětovné použití na svém území, pakliže nechtějí, aby se u nich dělo. Pak jde eh, tedy o to, aby se řešilo s výrobci, zda a které prostředky budou označeny jako jednorázové. Nechceme, aby docházelo k opětovnému použití prostředku, kde to není bezpečné a chceme, aby výrobci používali pojem jednorázové, ne jen proto, aby jaksi více vydělávali. Takže jde o rovnováhu mezi tím vším. V podstatě tedy chceme, aby všechny Eh, prostředky byly opětovně použitelné, nicméně komise má vypracovat seznam těch prostředků, které nejsou znovu použitelné bezpečně. Takže to opět bude velice obtížné na vyjednání. Kromě těchto dvou témat eh, rada ještě přidává obrovský objem technických podrobností, zejména co se týká požadavků na eh, dohled po uvedení na trh, notifikace orgánů a tak dále. Je poměrně zvláštní, že rada zachází ještě dál než parlament v oblasti bezpečnosti pacientů, nicméně tady se jim to daří. My se budeme muset velice pečlivě zaměřit na všechno, co předložili. Je jasné, že naší hlavní prioritou je bezpečnost pacientů, ale není možné e, přiškrcovat inovaci. Takže je potřeba najít rovnováhu mezi bezpečností pacientů, která je v jádru této, tohoto nařízení, ale musíme zajistit, aby těch regulací nebylo tolik, že to sice zlepší bezpečnost pacientů, ale se škrtí inovaci. To není snadné. Parlament i rada se shodují, že eh, by měly být pokryté i estetické prostředky, protože je jasné, že něco jako prsní implantáty nebo kontaktní čočky by měly být regulovány stejně, ať už jsou používány pro lékařské účely, anebo čistě pro účely kosmetické. Návrh rovněž zavrhuje jedinečné identifikační číslo lékařských prostředků tak, aby se zajistilo, že bude možné prostředky snadno dohledat. Chceme zajistit, že pokud dojde k dalšímu skandálu jako s těmi prsními implantáty, budou si pacienti moci velice snadno dohledat, zda ten jejich implantát je danou věcí zasažen. Parlament rovněž navrhl zakázat používání nebezpečných materiálů, zejména těch karcinogenních, mutagenních, toxických eh, pro eh, reprodukční systém nebo jsou endokrinním disruptory v lékařských prostředcích. Nemyslíme si, že by měly být takto používány, pokud neexistuje skutečně řádný důvod pro to, proč nejde použít alternativu, anebo proč by alternativa byla ještě nebezpečnější pro pacienta. A tady je to zásadní, kdyby to nebylo proveditelné Rada se přidržuje návrhu komise, říkají, že eh, lékařské prostředky by měly být pouze označeny, když tyto látky obsahují. Takže ačkoliv zde je mnoha, mnoho oblastí, kde pozice rady překvapivě poměrně blízko nám a shodli jsme se na celé řadě věcí, budou zde i věci, eh, které budou vyžadovat dlouhá vyjednávání. Je, myslím, naprosto zásadní, abychom do těchto vyjednávání vstoupili se silným mandátem parlamentu, se silnou pozicí. Pan Líse a já budeme spolupracovat velice úzce se stínovými zpravodaji a odsouhlasíme si, kde se přidržíme našich pozic a kde můžeme trošku ustupovat. Samozřejmě všechny strany musí být připraveny ke kompromisu, ale to zároveň znamená, že musí kompromis připustit i rada. Já upřímně řečeno jsem narážela v minulosti na to, že rada si myslí, že jejich pozice už je ta kompromisní, ale to tak není. Kompromis je, kdy se obě strany trošku pohnou, a setkají se, dejme tomu, někde uprostřed, co se týká jejich potřeb a jejich ambicí. Máme naplánovaných šest třístranných jednání až do Vánoc, pak dojde k celé řadě technických schůzek, je to velký úkol eh, pro pana Lízeho a pro mne a pro všechny stínové zpravodaje. Máme toho na talíři hodně, musíme se shodnout na celé řadě věcí, ale myslím, že všichni chápeme, že toto je skutečně zásadní téma. Je zde ochota minimálně na naší straně, ale jsem přesvědčena, že je i na straně komise a rady. Chceme se pokusit dosáhnout schody před koncem roku. To je hodně ambiciozní, ale stále chceme tohoto dosáhnout. Teď bych tedy s dovolením dala slovo panu Lísemu, který bude hovořit o tom nařízení pro in vitro diagnostické prostředky. Prosím. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také Glenis Vilmotové za dobrou spolupráci, kterou jsme zahájili. Chci zdůraznit dva body, jak už řekla Glenis Vilmotová. Za prvé, musíme najít dobrou rovnováhu mezi bezpečností pacientů, ta se musí zlepšit, zažili jsme spoustu skandálů, ale současně také chceme inovaci, to je důležité pro pracovní místa a potřebujeme inovaci také proto, abych bylo možné pacientům lépe pomoci. A musím říct, že Rada si nechala spoustu času, tři roky na to, aby definovala své, svou pozici. A e, teď říkají, tady to je, e, tak to ale nemůže fungovat. Je to ve spolurozhodovacím procesu, trvalo to příliš dlouho a není důvod, aby parlament teď akceptoval vše. Nařízení o diagnostice in vitro je taková malá sestra nařízení o lékařských produktech, ale líbilo se mi, že na prvním slyšení k tomu tématu byla zástupkyně spotřebitelské organizace, která řekla, že to je vlastně matka těch eh, zdravotnických prostředků, protože bez dobré diagnostiky není možné dobře eh, naordinovat terapii. Jde o takové produkty jako testy na HIV, na hepatitidu, těhotenské testy, testy krevního cukru, a nebo také testy DNA, což jsou eh, věci, se kterými eh, lékaři pracují denně, bez nich nemohou fungovat a jsou to také velmi citlivé záležitosti. My jsme v prvním čtení souhlasili a obnovili jsme také parlamentní mandát a proto chci požádat všechny kolegyně a kolegy, aby se odvolali na ten mandát, až spolu budeme hovořit. Myslím si, že musíme postupovat otevřeně a transparentně a proto jsem myslel, že není to sice běžné, vždycky se nedohadujeme na začátku toho třístraného jednání, ale protože to tak eh, trvalo dlouho, chtěli bychom to připomenout a nechceme, abychom to otáčeli o 180 stupňů. Musíme eh, vykonat svůj mandát, ale byl bych rád, eh, kolegyně a kolegové, kdybych se dozvěděl od vás, kde musíme pozici parlamentu určitě obhájit, kde musíme ustoupit i radě v rámci kompromisu, kompromisu a kde můžeme udělat jaký pohyb, tak abychom tu otázku konečně uzavřeli, protože si nemůžeme dovolit diskuzi další tři roky. Problémy máme i v oblasti diagnostických prostředků, eh, skandál PP a eh, také skandály s implantáty. Méně se ví, že leta jsme měli v Evropské unii na trhu test HIV se značkou CE, tedy schody, ale byly tam eh, u tohoto testu eh, byl výsledek eh, ve vyšší míře negativní, takže pacient dostal informaci, nejste HIV pozitivní a fakticky pacient HIV pozitivní byl, čili tady se musíme zlepšit. Takže testy, které nebyly dostatečně spolehlivé, ať už to bylo DNA, krevní testy a podobně, je třeba opravit. Dál tu máme celou řadu bodů u lékařských prostředků, u diagnostických prostředků in vitro, které musíme společně projednat, abychom našli společné stanovisko a protože zpravodajka musí odejít, tak eh, uvedu, eh, které body jsou pro nás, pro EPP důležité. Systém eh, notifikovaných orgánů musíme zlepšit. Musí to být skutečně orgány, které se vyznají, jsou spolehlivé a důvěryhodné. Rada, komise i parlament eh, budou zlepšovat ten návrh a podíváme se, co bychom mohli převzít, ale jako základ, jako východisko je to docela dobré, protože rada i parlament jdou stejným směrem. Chceme eh, po uvedení na trh intenzivnější kontroly, to znamená, pro nás, pro EPP, eh, jde o to, že výrobce, který byl schválený, změnil po uvedení na trh něco a tím vznikl skandál. Eh, jsme zajedno v tom, že potřebujeme mechanismus u velmi citlivých produktů, tam musí zasáhnout Evropské grémium, pokud bude důvod domnívat se, že není všechno v pořádku. Rada i parlament se tady liší eh, v tom, v jaké míře a jakým způsobem, ale my budeme klást důraz na to, aby eh, ten pojem, který tu máme pouze ve výjimečných nebo ve zvláštních případech, eh, se prosadil, ne hmm. aby to byla rutina protože to by byl skutečně potom problém. E, to ve svém stanovisku zdůrazníme. Pokud jde o speciální problém diagnostických prostředků, to musíme s radou projednat. Jednak sem patří tzv. companion diagnostics, to jsou testy, které jdou na trh, aby se zjistilo například u inovativní terapie proti proti rakovině, zda pacient reaguje na eh, tu terapii, nebo zda jsou tam pouze vedlejší účinky, to se nedá dost dobře dopředu stanovit. Problém máme s definicí, protože Rada a parlament se v definici nějak neschodnou. Experti říkají, že Rada eh, by chtěla eh, tyto podmínky uplatnit i u jednoduchých krevních testů, tedy testů krevního cukru, nikoliv jen u složitých eh, prostředků eh, na rakovinu. Další téma, takzvané in-house exceptions, jde o to, aby nemocnice s tím, že půjde pouze o testy, rada to rozšířila i na zdravotnické eh, produkty, by mohla Eh, pokud by nemohla pacienta eh, ošetřovat jinak, eh, protože by se jednalo, dejme tomu, o SARS nebo ptačí chřipku a farmaceutický průmysl by nebyl schopen zásobovat nemocnice tak rychle, mohli by použít léčivo podle vlastního postupu a parlament řekl, udělat pouze tehdy, pokud nebude na trhu žádný jiný produkt, protože jinak eh, k čemu máme ty podmínky, když je lze obejít. Je to riziko, i když se to, když se to udělá, i když to nebude nutné. Rada to malinko rozšířila s tím, že řekla, že zdravotnická instituce která po důkladném zvážení rozhodla, pokud jde o e, konkrétní skupinu pacientů a e, její ošetření e, nebo její terapii na základě příslušných protokolů. To je takové malinko gumové. Rada tam dala několik obtížnějších podmínek do klasifikace Například těhotenský test by měl patřit do druhé největší, nejvyšší rizikové skupiny. Pokud je o parlament, bychom ho zařadili pouze do třetí nejvyšší rizikové skupiny, protože ty testy se dají koupit v supermarketech, takže otázkou potom je, proč u povolování je klasifikovat jako vysoce rizikové. Jak už jsem říkal, eh, proběhlo první čtení a budeme diskutovat s radou. Eh, musíme projednat, co z testy DNA, to je politicky velmi citlivé téma. Firmy, které uvádějí na trh eh, tyto testy DNA, pro ně je to velmi důležité, protože to může mít následky. Pokud například nějaká nemoc má genetický původ, je tedy uh, zakódovaná v genech a vypukne až v pozdější fáži eh, života, například Korea Huntington. Například mladému člověku v 18 letech je možné říci, zda se ho to týká nebo ne. Bohužel zatím není terapie nebo prevence, ale mladému člověku to sdělit můžeme na základě těch testů. Je to samozřejmě otázka, co s těmi důsledky, otázka pojištění a zaměstnavatel a podobně. Jsou to velmi citlivá témata a parlament proto řekl, že tyto testy mají být na recept, není možné je prodávat v supermarketech. A za druhé by se měla dělat také konzultace, poradenství Eh, to je ten, to slovo consent, tedy souhlas, konsensus eh, je to slovo, které je také v chartě lidských práv a je to důležitá součást od Lisabonské smlouvy právně závazná. Tohle rada nediskutovala, určitě to bude důležitý bod do diskuze. A poslední věc, klinická evidence jak rada, tak parlament eh, text vylepšili. Pro parlament bylo důležité mít tam ochranu těch eh, osob, eh, na kterých se to zkouší, i nezletilých. To jsou ty klinické zkoušky. Oni se, říká se jim jinak, ale jsou to klinické zkoušky nebo klinické testy pro léčiva. Tady pro nás bylo důležité, abychom ty osoby chránili, aby byla posílena i etická komise, tak, aby ve zprávě paní Vilmotové se to objevilo také. Rada potom měla ještě a dala tam další požadavky, které jsou obrovské. Jsou tam spousty nových stran, které v textu komise nebyla, které neschválil ani parlament. Je tam spousta podmínek, zejména u diagnostických prostředků. Tam se musíme ptát, zda jsou všechny důvodné a nebo zda uh, Eh, dejme tomu, jsou vyšší eh, než to, co chtěla komise a to, co chtěl parlament, protože je to otázka dopadu na pacienta, je tam vždycky lékař, který se k tomu vyjádří, protože tam, kde to nefunguje, tam se dá udělat následné vyšetření. Ještě bych chtěl říci, Mé dveře jsou otevřené. Je to velmi obtížné téma, ale týká se všech pacientů v Evropské unii, eh, deseti tisíců podniků a mnoha pracovních míst. Chceme a jsme pro inovaci medicíny, ale chceme zabránit skandálům. Je to velmi komplikované. Pokud máte otázky, obraťte se na mě či na moji kancelář. A myslím, doufám, že snad koncem tohoto roku budeme mít legislativu, se kterou můžeme předstoupit před občany s tím, že jsme si vzali ponaučení eh, z těch skandálů, které byly a vylepšili diagnostické prostředky a zdravotnické prostředky. Thank you very much. Mrs. McGuinness. Děkuji, paní McGuinness. Děkuji, paní předsedkyně, budu velice stručná, protože jak paní Velmo, tak eh, pan Lise velice dobře řekli, o co jde v trialogu. Jsem ráda, že Petr je přesvědčen, že se to vyřeší do Vánoc. Musíme být optimisti, lidi to zajímá, je to dlouhodobý proces, než vůbec je předložen návrh a poté, než se to uzavře, doufujeme tento rok. Je to velice důležitý soubor trialogů pro pacienty a pro velice inovativní průmysl v EU. Já bych řekla, eh, takže my jsme tady pracovali dobře jako tým, hájili jsme pozici EP, e ale i jsme citliví vůči kompromisu. Děkuji za příležitost eh, prezentace a přejme si hodně štěstí, protože ho potřebujeme. Děkuji. Paní Grostet. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že tady jsme v dobrých rukách u našich dvou spoluspravodajů. To je velice důležitá otázka. Obecná dohoda rady jde dobrým směrem, i když nicméně je zde, mm, jsou zde určité obavy. Velice rychle bych chtěla nastínit pár těchto obav. Pokud jde o Eh, o, mm, mm, po, o použité prostředky, které se znovu užívají. To je velká moje obava. Zde ta dohoda rady podle mě je nepřijatelná. Ano, nelze povolit eh, tento proces na několika úrovních, poněvadž bychom mohli Eh, by bylo možné stáhnout eh, tyto prostředky bez povinnosti trasability, bez označení ES, což je obrovské pro bezpečnost pacientů, se absentují informace, to je velký právní problém vůbec určit potom, kdo nese odpovědnost v případě nějakých incidentů, nehod. Takže tady eh, tedy znovu použité prostředky, to je problém s označováním. ES. Dále notifikované organizace. Tady je nutné stanovisko expertů, kteří budou paralelně rozhodovat a potom ten e, obligatorní orgán třídy 3, e, to jsou ty implantáty. A tady je třeba, abychom byli velice bdělí, aby tento mechanismus e, vůbec nespomaloval vyřizování těch různých spisů agent, protože tady to musí jít rychle u těchto prostředků. Pokud jde o pravidlo 21, které stanovuje klasifikaci těchto eh, prostředků, které eh, nelze řešit v eh, třídě 3, tady já myslím, že rada to příliš komplikuje, to bude moci vést ke kolizím v klasifikaci zatřiďování těchto prostředků. Já mám také své obavy a možná o nich budu hovořit přímo radši se zpravodají. Potom zachování tohoto pravidla podle mě je nutné, abychom zajistili bezpečí, bezpečnost pacientů, poněvadž jde o velice delikátní zařízení prostředky, které přímo se používají v organismu pacienta, ale možná to by mm, se dalo vyřešit eh, mm, takovým pozitivním seznamem, jednoduchým mm, jako některé do, doplňky, některé mm, do, potravinové doplňky a tak dále. A dále ještě estetické prostředky pro estetickou medicínu. Někdy mohou být stejně nebezpečné jako ty, které jsou určeny čistě pro medicínu, jako třeba byly ty eh, prstní implantáty od firmy PIP. Zde příloha 15 zmiňuje eh, léčebné prostředky pro estetické nebo zdravotní prostředky pro estetické účely a mm, tato příloha je dotčena tímto nařízením a já si myslím, že to by se mělo okamžitě aplikovat a ne, že to bude záviset na přijetí nějaké společné specifikace, než to přijme Evropská komise. Takže to je pár bodů, na které chci upozornit kolegy. Já vím, že oni jsou velice bdělí, ano, ta, já jsem přesvědčena, že tato agenda zdravotních prostředků je v dobrých rukách, mám určité obavy a já možná k tomu pošlu takový e-mail každému ze zpravodajů. Tak, abychom, samozřejmě já nechci komplikovat jejich úkol, vůbec ne, ale chci pomoci při vyjednávání. Já vězte, že mají moji plnou důvěru. Děkuji. Pan Pericini. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodajům, eh, protože to se týká milionů občanů EU, kteří to sledují. My jsme vzali do úvahy eh, jejich práci a řekl bych, že souhlasíme se zpravodaji, to znamená, eh, prosazovat pozici parlamentu z prvního čtení. Hlavní cíl pro nás musí být garantovat maximální bezpečnost pacientů. U některých konkrétních bodů my hodláme zrušit monopol eh, té výjimky pro některý průmysl, který může uvalovat vysoké ceny za ty svoje prostředky a eh, i se hm, pozice parlamentu, já myslím, že je lepší než eh, pozice rady, protože my především hájíme bezpečnost pro pacienty. I pozice, pokud jde o clinical evidence, klinické podklady, takže tady také souhlasíme. Pokud jde o companion diagnostic, zde my souhlasíme s eh, tou nutností, že je zde velká příležitost, protože tyto testy garantují eh, tu nejvhodnější terapii, která bude vždycky uspůsobena dané osobě, danému pacientovi a eh, aby se vyhnul ten pacient neefektivních různých terapií. A potom souhlasím i s dalšími frakcemi, které chtějí vyjasnit tuto definici. A pokud jde o informovaný souhlas, zde je třeba, aby pozice parlamentu byla jasná, to znamená etický výbor, který bude eh, zajišťovat eh, to, aby ta osoba, mm, jak si, mm, aby byla zachována její integrita etická a eh, fyzická, protože často ta terapie je jenom pro výzkum, je dělám pouze pro vědecký výzkum, a, a to je potom často velice atraktivní pro ten ústav, který sám pracuje na tom protokolu, který sám vypracuje ten protokol. A bez, takže teď pokud jde o přechodné období, zde si myslím, že lze akceptovat pět let, jak navrhuje rada, a na druhé straně bychom se měli snažit o rychlou aplikaci, pokud jde o ty notifikované organizace. Eh, hájíme pozici EP, pokud jde o klasifikaci těch prostředků, tak jak to je přijato na mezinárodní úrovni, a pokud jde o eh, osoby odpovědné za soulad norem, tak je, myslím, by bylo vhodné i si vyslechnout mikropodniky, protože eh, často hm, možná ta profesní zkušenost tří leta by měla stačit, podle mě. Zde i samozřejmě s tím, že je třeba prosadit ten princip maximální kompetence v oblasti kontrol. Děkuji paní Vilmot nyní za socialisty a demokraty k IVD. Děkuji, bohužel paní Bozanc eh, je v dopravě zablokována, takže eh, chce, abych přečetla toto po pár letech legislativního limba došlo k skutečnému pokroku těchto prostředků a rada se dala na čas a nakonec předložila koherentní pozici do trialogu. Eh, Tato mm, eh, mm, lékařské zdravotní prostředky, prostředky in vitro jsou propojeny a MD a IVD sdílí hodně horizontálních eh, otázek, ale Eh, samozřejmě mm, eh, žádná léčba neexistuje bez diagnózy a špatná diagnóza může mít velké důsledky. Zde máme několik kompromisů, které jsou evidentní. Jeden z nich ten se týká těch výjimek in-house pro ty zařízení, která vyrábí daná, eh, dané zdravotní zařízení s tím, že musí být ale bezpečné a musí být k dispozici lékařům, pokud neexistuje nic jiného na trhu podobného. Dále zde rada poskytla neposkytla žádný společný prostor pro eh, toto a zde bychom měli eh, se dohodnout na kompromisu. Prioritou je mm, eh, abychom měli něco, co bude implementovatelné. Samozřejmě potom ty incidenty jako s implantáty PIP nebo se silikony, to je třeba vzít za, mm, za poučení a je třeba nalézt ty kompromisy, které zvýší bezpečnost pacientů a dají i právní jistotu orgán, subjektům jsou různé cesty, jak toho dosáhnout, ale je třeba eh, ochránit priority parlamentu a proto musíme vyjednávat jako tým a představit a prezentovat solidní frontu, která bude eh, hájit mandát, který jsme dostali v roce 2013. Děkuji. Paní Kadenbach. Ich wollte eigentlich nur eine já mám jenom jeden bod, eh, který zmínila paní Grostet. Myslím si, že nám jde o to, že jsme v dobrých rukách u paní Glenis Vilmotové a pokud jde o e, zdravotnické produkty označené na jedno použití, tak si myslím, že je třeba respektovat e, už tu etymologii toho slova. Pokud jde o zdravotnické tak prostředky, které jsou určeny na jedno použití, je jasné, že potřebujeme eh, jasná pravidla, eh, které je možné použít opakovaně po zpracování, jinak ne. A kdo to bude dělat, jestli eh, nějaký specializovaný výrobce, podnik nebo nemocnice nebo výrobce. A potřebujeme mít jasno, je to stejné jako u náhradních dílů do aut. Tam vím, že mám originální díl a nebo nemám originální díl, mám druhou výrobu. Thank you. Děkuji vám. Chtějí zpravodové říct něco na závěr? Ano, prosím. Já chci jenom dodat, že pokud samozřejmě za mnou chtějí přijít k, e, jakýkoliv kolegové a vysvětlit své stanovisko, mohou přijít za mnou nebo za panem Lísem. E, my e, máme skutečně dveře otevřené. Já souhlasím s paní Grostet v celé řadě otázek a s kolegyní Karin, takže klidně za námi pojďte, pojďte se o tom bavit, je to důležité téma. Nebojte se, my si na vás čas uděláme. Chceme dobré nařízení, které bude dělat to, co dělat má. Děkuji. A jenom doplním, já si myslím, že, jsme, že nás čeká spousta práce, jenom pokud je o dokumenty, my nemáme čtyřsloupkové, ale dvousloupkové, rada a parlament vedle sebe. Pro první třístranné jednání máme 10 dokumentů, asi 61 stran, má jeden, ten největší, ostatní jsou o něco menší, je to spousta technické práce, ale musíme ji udělat v duchu pacientů Evropy a v duchu toho, abychom měli vyváženou úpravu pokud máte otázky, obraťte se na nás a jak už jsem říkal, doufám, že do Vánoc předložíme něco, co budeme moci v příštím roce, doufám, většinově odsouhlasit. Děkuji. Thank you and thank you for... Děkuji vám, díky za pochopení. Eh, bylo to poprvé, kdy jsem já předsedala celé schůzi výboru, takže díky, uvidíme se zítra ráno v 9 hodin, budeme hlasovat. Hezký večer.